No, Buenas tardes, buen après-midi. Dobré odpoledne. Vítám vás všechny na odpoledním zasedání. Prosím vás o pozornost, abychom mohli zahájit schůzi. Vítejte zpátky na tomto zasedání různých parlamentů, národních parlamentů a Evropského parlamentu. Máme tu čest že na tomto třetím zasedání, na této třetí eh, sekci dnešního dnešní schůze společné mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Mezi nás zavítala místo předsedkyně Evropské komise Vivian Redding, která má eh, zodpovědnost za oblast spravedlnosti základních práv a občanství a také zde bude paní Malström, která je zodpovědná za záležitosti vnitra, za vnitřní záležitosti v komisi. A právě tímto tématem se také zabývá parlamentní výbor Libe. Jako první promluví paní komisařka Reding a bude hovořit o budoucích prioritách a vývoji tzv. stokholmského programu. bude hovořit o rozvoji prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a svobody 15 eh, minut a pak otevřeme také prostor pro krátké dotazy. Prosím, připravte se na eh, dotazy. Pan Pirvidakis, který zastupuje řecké předsednictví, v tomto posledním, eh, poslední části volebního mandátu našeho parlamentu. Paní Rnik Maslovo, Vítám vás všichni. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji eh, všem kolegům. Chci říci, že u vchodu je seznam témat, na která se můžete podívat, protože vám to všem umožní se seznámit s tím, co bylo vykonáno ohledně zákonů a právních norem za poslední léta, za čtyři a půl roku. S Lisabonskou smlouvou to bylo poprvé, kdy byla kompetence dána komisaři mm, ohledně spravedlnosti. A já jsem tuto kompetenci vzala do svých eh, rukou a to proto, aby se věci rozběhly. Jsem skutečně přesvědčena, že eh, se podařilo za tuto dobu vytvořit prostor spravedlnosti v Evropě. Možná také víte, že tento rok je určitým způsobem zvláštní, protože všechny ty prvky, které zde byly před Lisabonem, byly jednohlasně rozhodnuty členskými státy bez parlamentu, bez tedy toho, aby do toho zasahoval Evropský parlament. A e, pak to byla ještě otázka v e, Evropské komise a Soudního dvora, tak všechna tato rozhodnutí předchozí členských států budou lisabonizována od 1. Eh, prosince 2014. To znamená, že automaticky se z nich stanou směrnice. Toto meziparlamentní zasedání tady přichází právě včas, protože právě před týdnem komise přijala sdělení o budoucích prioritách v oblasti spravedlnosti politik, které se toho týkají. Naše sdělení má za cíl přispět k této diskuzi eh, i s národními parlamenty, aby také přispěla eh, v diskuzích na radě a dalších evropských institucích, což samozřejmě víte. Před dvěma týdny Rada pro spravedlnost v Bruselu zasedala, já jsem pozvala ministry, aby hovořili o všem, co bylo na stole, co měli z národních parlamentů, protože v otázkách spravedlnosti mají národní parlamenty eh, více než v jiných doménách eh, hodně co eh, říci, takže jsme v úzké spolupráci s ministry, kteří přihýždějí do Bruselu, přijímají rozhodnutí a národními parlamenty. Politika spravedlnosti má být blízko občanů, má přímý dopad na jejich každodenní život. A právě proto právě vy eh, sehráváte zásadní úlohu. A proto vyjadřím mimořádný dík panu předsedovi Lopezovi Aguilarovi, že mne pozvala, abych k vám mohla promluvit. Ráda bych hned na začátku hovořila o výzvách, které před námi stojí. Bylo vykonáno mnohé, velký pokrok, všechno si můžete dočíst v těch dokumentech, které jsem přinesla, e, nicméně je zapotřebí vykonat více. A identifikovali jsme tři hlavní výzvy. Důvěru, mobilitu a růst. Co se důvěry týče? Důvěra je základ celého systému víte, a to je také patrné ze všech rozhodnutí, která byla přijímána a která jsou již e, v této e, knize nejedná se jen o e, systém spravedlnosti v jednotlivých státech, ale o vybudování mostu mezi jednotlivými systémy spravedlnosti, které nadále budou existovat. Abychom dokázali spolupracovat, potřebujete důvěru. Důvěra nemůže být eh, uvalena z hora. Nelze sepsat směrnici o tom, že od nynějška si budeme důvěřovat. To musí všichni sami od sebe věřit že ve svého souseda, že jeho systém soudní, je, eh, že je důvěryhodný. A to se týká také personálu pracující v oblasti spravedlnosti a vymáhání práva a proto je zapotřebí, aby všichni dopracují v právní profesi a e, v soudcovské profesi, aby takto mohli spolupracovat a e, důvěřovali si, ať už pochází z kterékoliv země. E, budou zde, bude zde více a více rozhodnutí, která budou eh, důležitá multilaterálně, protože se týkají občanů podniků a týkají se mobility občanů. Občané a podniky, jak víte, využívají práv, která jim uděluje smlouva, tedy právo volného eh, pohybu. Nicméně tu stále ještě zůstávají překážky. Stále ještě někde nacházíme bariéry na eh, hranicích jednotlivých států. Představte si všechny ty občany, kteří cestují jen tak jako cestovním ruchu, cestují, chtějí pracovat v sousední zemi, žení se a vdávají do sousedních zemí, ale stále tu jsou určité praktické a právní eh, potíže, pokud chtějí využívat eh, svých práv a uplatňovat je. A na nás je, abychom usilovali o to, že tyto, tyto překážky zde nebudou. Dalším prvkem je růst. Já jsem vytvořila tuto e, zvláštní kapitolu spravedlnosti pro růst. Parlament se na mě díval, co to vlastně znamená. Spravedlnost je o právech, to není o růstu, ale ano, spravedlnost je, e, tam jde také o růst, protože se jedná o občanské, administrativní spravedlnosti, o obchodní spravedlnost. To všechno je důležité pro růst, protože uh, pokud bráníme našim podnikům provádět přezraniční obchodování, tak tím bráníme i růstu. Takže my bychom měli eh, napomáhat eh, znovu nastartování ekonomiky, otevírání ekonomiky podnikům. Eh, a podniky musí mít jistotu, že rychle a důvěryhodně jedná i justice sousedního státu nebo toho cílového státu. Když potřebují, aby bylo učiněno rozhodnutí, takže to rozhodnutí učiněno bude, aby i investoři měli jistotu, že e, právo bude učiněno za dost. Co všechno potřebujeme, aby tyto výzvy, tyto tři výzvy e, byly plněny? Že dostanou správné odpovědi. Nepochybně nepotřebujeme to, co jsem dělala těch čtyři a půl roku, protože tam nic nebylo, tak jsem to musela, tak jsem musela budovat. Jen, museli jsme dát dohromady zákony, právní normy, ale teď je zapotřebí je kodifikovat, komplementovat, konsolidovat, protože už je tu máme. Co se konsolidace týče, to je první bod. Máme zkušenosti členských států. Napsat zákon a implementovat zákon ve skutečnosti, to je poměrně rozdílná věc. Abychom tedy posílili efektivitu toho, co už máme, potřebujeme, aby tato, tyto zákony nejen byly přijaty a transponovány, ale potřebujeme také, aby byly správným způsobem uváděny do praxe. To znamená lepší využívání informační technologií, tak jak tedy v soudních, tak mimo soudních jednáních. Znamená to eh, rychlé eh, způsoby vymáhání náhrad, znamená to spolupráci mezi administrativami a e, právníky. A jedním z klíčů k tomu je vzdělávání a školení. To je jedna z prvních věcí, kterou jsem se zabývala. To také souvisí s důvěrou. Musíte vědět, co dělá váš soused a kdo váš soused vlastně je. Soudci se musí navzájem znát aby věděli tedy o, o tom systému, jak funguje sousedský systém. 35 eh, těch nových eh, programů bude věnován právě programu eh, vzdělávání soudců. Tento program vzdělávání soudců se hodně rozrostl v posledních třech letech a to je velice dobré. Nicméně to ještě nestačí. A pořád potřebujeme zdůrazňovat, myslím, že tak 50 soudců a státních zástupců má toto školení a my potřebujeme ale 100 nakonec. Toho potřebujeme dosáhnout. Takže stále je tu ještě prostor ke zlepšování a je velmi důležité, aby naši právní profesionálové znali zákony souseda, znali eh, evropské zákony a znali lidi, kteří sedí na daných místech v jednotlivých státech. Za druhé kodifikace. Musíme proskoumat potřeby kodifikace v některých eh, částech stávající evropské legislativy v oblasti spravedlnosti nebo eh, v relevantní judikatuře soudního dvora. Nepotřebujeme kousek tu či onde, aby člověk musel být génius, aby to všechno poskladal dohromady. My potřebujeme jeden celek kde bude národní zákon, národní právo, evropské právo a e, rozhodnutí soudního dvora. Tak, abychom měli přehled o tom, na čem pracujeme, v jakém prostředí pracujeme. A protože spravedlnost je dynamická oblast, je zapotřebí předpokládat, že tu také budou komplementární činnosti k těm nastávajícím nástrojům. Já teď nemohu říct, jaké přesně budou, to nám teprve ukáže čas. Například spravedlnost pro růst e, tam jen tak, mm, tam jen tak napadla, protože přišla krize. A bylo mi jasné, že potřebujeme využít spravedlnost k tomu, abychom pomohli našim podnikům, aby eh, mohli co možná nejlépe eh, fungovat přeshraničně. Ale když něco přidáváme, musíme také bedlivě analyzovat, abychom zjistili, zda to potřebujeme a zda to přináší přidanou hodnotu. A Vždy musíme u těchto komplementárních iniciativ brát v úvahu, já to tak činím, rozmanitost právních systémů a tradic v členských státech. My chceme uchovat tyto tradice. A proto právě musíme propojit, provázat tyto systémy, které jsou velice odlišné. Já pořád ještě si pamatuju na tu bolest hlavy, eh, související například s dědictvím. Abychom došli k dohodě, co to bylo. Například u, notářů, protože tam jsou velice rozmanité systémy v jednotlivých státech a jak tedy mohou spolupracovat, abychom e, usnadnili život našim spoluobčanům. To jsou tedy věci, kterými se budeme zabývat v budoucnosti já se budu těšit na usnesení, které Evropský parlament e, přijme v následujících týdnech. E, těším se na váš vklad a Eh, budu se už se zabývat eh, tím, jak tedy se jedná o spravedlnosti v spolupráci s parlamenty. Open-minded. Děkuji, paní komisařko, děkuji za vaši otevřenou prezentaci eh, našich dalších plánů a také toho, jak jste shrnula zatím ty věci, kterých se zatím podařilo dosáhnout v tom bývalém stokholmském období. Soustředil jste se zejména na oblast spolupráce, v oblasti justice a také na odborné vzdělávání soudců. Dále je důležité, aby se zvyšovaly znalosti o e, soudních systémech jiných zemích, což jde ještě ruku v ruce i s posilováním celého evropského procesu. A také to třeba souvisí i s nutností používat e, cizí jazyky, s tím, že je nutné být iniciativní a být e, Um, připraven reagovat, když se jedná o ohrožení základních práv evropských občanů, zejména když jsou ti občané na území jiného členského státu, než jehož jsou příslušníky, pokud se jedná o jinou soudní jurisdikci. Čili teď máme určitý základ pro naši diskusi. Vidím, že už se hlásili někteří poslanci a poslankyně, chci říci, že pokud eh, někdo další se chce ještě přihlásit do diskuse s dotazem nebo komentářem, tak se prosím přihlašte nebo nám dejte nějakým jiným způsobem vědět. Eh, prosím, dejte svůj dotaz služby v sále. Pan van der Stoyers, pokud to dobře vyslovuji, který eh, přichází z nizozemského parlamentu. Velice děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařka, mně se velice líbil váš komentář, který hovořil o důležitosti národních parlamentů v oblasti spravedlnosti. A možná si pamatujete na diskusi, která proběhla minulý týden v, pá- v pátek, kde jsme hovořili o podobném tématu. A vy jste tehdy vysvětlila, že eh, národní parlamenty, které mají eh, námitku vůči řízení Evropského úřadu veřejného žalobce, že vlastně mm, vy příliš nechcete vyjednávat s národními parlamenty v této otázce. Můžete tedy eh, říci, v čem tedy vidíte tu důležitou úlohu národních parlamentů a jakou pozici mají národní parlamenty třeba v případě eh, řešení této otázky, tohoto návrhu. protože to vypadá tak, že vy vlastně něco říkáte, ale trošku jinak se chováte. To je minimálně, ehm, to je alespoň můj názor. Dobře, teď paní Gens za Evropský parlament. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že je dobré, abychom se v této chvíli eh, jednak eh, ohlédli a jednak abychom si mm, pohovořili i o těch budoucích plánech. Já teď vystoupím ehm, jako zástupkyně Evropského parlamentu. Jeden z nejdůležitějších věcí během tohoto období byla právě prosazování právního státu a demokracie v Evropě. Eh, snažili jsme se chránit demokracii a právní e, stát v evropských členských státech e, a bylo zde takzvané kodaňské dilema. Myslím si, že velice důležité, že komise připravila toto e, sdělení. Hovořila jste také o třech důležitých zprávách Tavary, Šrimaš a také má zpráva hm, Gens. To jsou totiž tři nejdůležitější zprávy, které vlastně přemýšlí nad tím nejdůležitějším, jak eh, postupovat dále, jak se dále rozvíjet, zejména v oblasti tohoto kodaňského dilematu, se kterým se dříve nepočítalo. Myslím si, že je poměrně zajímavé, že má zpráva byla schválena ve výboru ještě předtím, než bylo toto sdělení vydáno. Nicméně, teprve, eh, nebo nicméně tato zpráva byla schválena v plénu až poté, kdy toto sdělení bylo zveřejněno. Takže na jedné straně nám to dalo určité podněty, ale zároveň se ukázalo, že tato zpráva byla velkou většinou přijata v plénu. Opravdu jsme měli radost z vašeho sdělení. Mm, jsme rádi, že je zde nový eh, mechanismus pro v článku 2, který eh, má chránit právní stát. Nicméně my bychom rádi ještě viděli více, máme větší očekávání. Ať to jsme také schválili v té zprávě v plénu, protože eh, parlament se domnívá, že kromě toho mechanismu pro krizi musíme mít také nějaká pravidelná hodnocení, pravidelné posuzování a ta se mají stát základem případných eh, zásahů v krizových situacích. Takže je lepší, abychom pravidelně eh, zjišťovali, co se vlastně v praxi děje. A rádi bychom, aby eh, také v té vaší zprávě jste hovořila o takovém pravidelném posuzování, pravidelném hodnocení. Pak je zde ještě jedna věc, která by se měla vyřešit. Myslím si, že je velice důležité, abychom si, abychom věděli více o tom, jaké změny se očekávají v budoucnu, pokud máme připravit eh, účinné mechanismy. Už eh, bylo také třeba několikrát řečeno, že bude zapotřebí stanovit různě velké prahové hodnoty, ehm, když chceme zachra- když eh, třeba, když třeba přemýšlíme o tom, zda dochází třeba k vážnému, nahor, vážnému narušení demokracie nebo právního státu. Hovořila myslím si, že právě schválení tohoto, této zprávy by mělo vést k, um, k posílení takových nástrojů. Takže chceme zde pravidelné posuzování a také plán pro případné krizové situace v budoucnu. Děkuji, říká předseda. Nyní paní Afrodita Stampoli z řeckého parlamentu. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, Eh, vzhledem eh, k tomu, jak jsme na tom v Evropě a jaká, eh, jaké jsou osvědčené postupy. Domníváte se, že národní parlamenty zde mohou dosáhnout určité změny? Protože tady máme zákony, které se navrhují jen tak jak si Eh, mimochodem eh, je, je možné, aby se eh, u některých podniků dospělo k výjimkám? Děkuji. Pokud se týče soudního školení, tak tady by mě zajímalo, jak by byl obsah a jak měřit efektivitu. Počítáte s nějakým měřením pochopení nebo zkouškami nebo s něčím takovým. Eh, bude obsah eh, předepsaný nebo bude spíš eh, přesvědčivý, pokud se týče současného systému legislativy, jaké budou přístupy k interpretaci legislativy. Nebo budou to pouze informace a popisy, Eh, soudního systému EU a jiných členských a jeho členských zemí. Ještě někdo si přeje promluvit, než dáme slovo paní komisařce? Ano. Pan Luigi Berlinguer a poté ještě pan Albrecht. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl upozornit kolegy na jeden aspekt, o kterém jsme diskutovali na společných zasedáních Libe, Jury a Avko, těchto výborů Evropského parlamentu. Konkrétně se jedná nejen o produkci nových norem, které již jsou četné a objemné, v posledních letech od té doby, co byl zahájen stokholmský program, ale spíše jde o jejich implementaci. Jde o skutečnost, že tyto normy se pak mají dostat eh, k občanům a mají se stát eh, skutečným živým právem. Zprávy, které my máme, a také uh, ono, scoreboard, ty, ty výsledky, kterými se zabývá komise s obavami o tyto výsledky. vidíme tedy z tohoto zkoumání, která ještě nejsou u konce, že praktický dopad na občany by se spočítal na prstech jedné či dvou rukou. Evropská unie tedy vypracovala eh, mohutný korpus právních norem, mimořádně bohatý, a mm, přizpůsobovala se takto potřebám evropských občanů. Nicméně evropské občanstvo ještě patřičným způsobem nemělo příležitost využít eh, této situace. Je jasné, že cílem Evropského parlamentu je, nebo cílem parlamentu je čin, konat nové normy, vyrábět nové právní normy. Nicméně by mělo dojít i k tomu, že se bude zkoumat de facto, jaké výsledky byly zjištěny, aby se umožnil lepší přístup ke spravedlnosti. Kdo zde hraje významnou úlohu, kromě soudců, právníků a tak především advokátů, těch, kdo praktikují zákon a právo? spravedlnost. Protože mm, občan, aby dosáhl spravedlnosti, nejdříve se obrátí k advokátovi o poradenství a poté teprve se vydá na soud my proto um, bychom kromě toho hm, školení soudců, patřičného vzdělávání soudců a vůbec osob v právní profesi, bychom měli také se zabývat metodikami, jimiž je veden eh, proces řízení tak, abychom měli takové mechanismy, nadefinované zákony, směrnicemi a nařízeními, který bude patřičně realizován. To je tedy doporučení, které já bych chtěl zde přednést. Děkuji. Hey. Herr Albrecht, Sie haben das Wort. Pan Albrecht. Much, chair. Uh, three points. Děkuji, pane předsedo. Tři body bych tady měl. Opravdu by mě zajímalo, zda eh, vzhledem eh, k příštím eh, pěti letům v vytvoření společného prostoru spravedlnosti, svobody a eh, bezpečnosti. Eh, stát by neměl dojít k nějakému konsensu v této místnosti, v tomto domě, v tomto parlamentu, eh, protože my budeme mít opravdu mnoho legislativních témat a mnoho konkrétních kroků, tak já myslím, že je na Evropském parlamentu a národních parlamentech, eh, aby eh, trošku ukázali směrem dopředu, eh, co by mělo být dál. Možná vyšlo o cestovní mapu směrem k vytvoření minimálních standardů soudních řízení nebo vzetí do vazby před konáním soudu. Já mám takový dojem, že Evropská rada by si přála vytvořit eh, program na příštích pět let, aniž eh, by se k němu, aniž by se na ně mohli podílet členové parlamentu. Já myslím, že bychom eh, měli být zapojeni do toho procesu, ale my teď vlastně na to nemáme kdy, protože blíží se volby a rada bude v červnu pravděpodobně přijímat eh, důležitá rozhodnutí. Čili mě by zajímalo, co si paní komisařka myslí o tomto vývoji. Druhý bod, zejména pokud se týče toho eh, plánu dalšího postupu, myslím, že už by měla probíhat nějaká debata o dalších opatřeních. Protože třeba eh, otázka minimální standardů eh, v soudních řízeních, eh, tak eh, tam by určitě mohla být určitá minimální základna společných standardů třeba v oblasti ochrany dát. No a poslední, třetí bod. My se snažíme stanovit určité hranice, v níž se mají pohybovat ochránci dat, ale také Tady máme určité výzvy, které se týkají eh, sledování občanů eh, v Evropě. Eh, tady je pořád ta otázka Safe Harbor, čili mě by zajímalo, jaká je reakce komise na rozhodnutí pléna Evropského parlamentu z minulého týdne posastavit Safe Harbor. Tak a nyní vidím, že se nikdo další nehlásí, nevidím tady zdvižené ruce ani kartičky, takže e, vrátíme slovo paní komisařce Redingové, aby nám odpověděla. Když e, dovolíte, já bych začala otázkou pana Berlinguera. E, protože pan Berlinger musí nás opustit. Já musím říct, že eh, mám tady od něho vždycky mnoho eh, podnětů. Ano, já souhlasím, že nepotřebujeme nové normy, ale potřebujeme, aby se implementovaly eh, ty stávající. A to je to nejdůležitější, co já jsem dala do svého sdělení do budoucna. Já nechci žádné seznamy Ježíškovi, já potřebuji efektivnost, ne prostě soupisy různých přání. A ta efektivnost to je záležitost pro členské země. Když se podíváme na trestní právo jako příklad, tak eh, eh, my tam máme eh, směrnice a ty směrnice ovšem musí být implementovány prostřednictvím národních legislativ. Čili to je vlastně vaše práce. No a potom eh, je třeba tu vlastní legislativu nějakým způsobem vynucovat. Eh, čili ta cesta od eh, rozhodnutí na evropské úrovni až k tomu, aby to posvítil evropský občan, je tedy dlouhá. Taková je. A my víme, že Eh, tedy chceme dosáhnout toho, aby každý občan měl alespoň zaručená minimální práva, ať se nachází kdekoliv v Evropě. A aby to tak fungovalo i v praxi. A aby o tom občané věděli. Aby věděli, že mají takováto práva. No a e, také eh, jde o to, aby Eh, vlády věděly, na čem jsou. A tady eh, to je eh, Justice Scoreboard, čili taková ta hodnotící výsledková tabule v oblasti justice pro evropský semestr. A my to tedy máme tady, aspoň tedy pro ty členské země, které nám poskytly údaje. No a pak tedy víme, eh, jak na tom jsme. A to jsou prostě prvky, které jsou nezbytné pro důvěru občanů. Ale eh, my jsme eh, takovéto hodnocení neprovedli v, u trestního práva, pouze u obchodního a občanského a administrativního práva. Takže ano, implementace toho všeho je důležitá věc a samozřejmě eh, vždy v ruském semestru vše vrcholí eh, doporučeními pro jednotlivé země. Eh, loni jsme dali doporučení 12 zemí, tam, kde bylo zcela zřetelně patrné, že u občanského práva je velice silná vazba mezi investováním a neinvestováním a mezi fungováním a nefungováním občanského práva. Samozřejmě, že to souvisí také s přístupem k soudům, ale eh, nemusíme jít k soudu s každou drobnou otázkou. Je možné také mimosoudní vypořádání a eh, proč eh, klademe důraz na mediaci, tak to je právě to, aby se soudy se mohly soustředovat na významnější spory, zatímco ty drobné otázky se dají řešit mediací. Čili já si myslím, že eh, toto je také odpovědnost eh, poslanců vnitrostátních parlamentů aby tato odpovědnost zde byla nejen zakotvená v zákoně, ale aby to proniklo do všeobecného povědomí soudců, advokátů i občanů. No a e, jelikož e, pan Berlinguer se vždy živě zajímalo o vzdělávání soudců, e, tak já bych vám v této souvislosti ráda ukázala statistiky. A není to moje statistika, je to European Judicial Training Network. Podívejte se, jak eh, narůstal počet vyškolených eh, soudců. Či vidíte, že tady opravdu došlo k vývoji. Opravdu nastalo rozšíření povědomí o tom, že takovéto školení je nezbytné. A e, toto školení či vzdělávání je v rukou e, specialistů, nikoli Evropské komise. Čili často jsou školiteli soudci. A my tady máme různé systémy, máme precedenční právo, na ostrovech máme kontinentální právo a ne jedno, ale hodně. Čili je dobré vyznat se aspoň trošku v právu sousedů. No, a pak máme ještě eh, evropské zákony a eh, takové národní zákony, národní soudy eh, v českých zemích jsou zároveň evropskými, poněvadž Eh, také musí brát ohled na evropskou legislativu. A z tohoto důvodu je zásadní, aby znali na základě čeho se rozhodovat. No a teď eh, se vrátím k první otázce. Eh, to byly vlastně dvě související otázky. Já jsem s panem poslancem hovořila v Amsterdamu, částečně jsme se neshodli, na podobě či náhledu na eh, úřad evropského eh, evropského žalobce, poněvadž měli jsme tady různé pohledy na subsidiaritu. Eh, takže především protokol k smlouvě nevidí žádný žádný automatismus eh, v oblasti eh, stížnosti na subsidiaritu. To, se, to je na rozhodnutí komise a komise se může rozhodnout na, hloub, na základě hloubkové analýze a studii toho, jak to vnímá eh, Národní parlament. Eh, to jsme provedli a několikrát jsme to diskutovali v kolegiu komisi, komisařů. Analyzovali jsme eh, všechna stanoviska eh, národních parlamentů a ty pozici byly velmi, velmi rozmanité. No a poté jsme vydali sdělení, ve kterém jsme vysvětlili stanovisko komise. Já nevím, jestli ten dopis už eh, byl obdržen ve všech parlamentech, ale eh, ti, kteří si také stěžovali na nedodržování subsidiarity, tak eh, nikdo tedy neříká, že to není dobrý projekt a že by snad úroveň subsidiarity nebyla v pořádku, ale spíše kritizovali strukturu jejího uplatňování. Čili eh, já jsem tedy odepsala individuálně jednotlivým parlamentům, včetně těm parlamentům, eh, které se vyslovili, že si nepřejí zapojit do nového systému. Úřad Evropského, eh, Evropského žalobce je konstrukce sui generis. A přesně tak je to, eh, jak to máme ve smlouvě, to je článek 86. Smlouva byla ratifikována všemi vnitrostátními parlamenty, samozřejmě. Čili všechny tyto parlamenty ratifikovaly také článek 86, kde se předpokládá zřízení tohoto úřadu. Evropský parlament Eh, na základě zprávy líno eh, velkou většinou si přál hm, evropského žalovce a rada se ho přála taky. Čili my se tady dostáváme do druhé fáze, což znamená, že ty členské země, které se rozhodly, že si přejí eh, úřad evropského žalobce, musí se spojit a sejít a sepsat nový text a je také na nich, aby zohlednili názory svých vlastních parlamentů. No a naše úloha bude pomáhat členským zemím, eh, abychom eh, nějak vyřešili ty problémy, eh, které jsou vnímány ve struktuře tohoto úřadu. Čili pohledy národních parlamentů zcela jistě budou zohledněny eh, v následujícím kroku postupu. A teď se dostávám k té obecně, obecné otázce národních parlamentů. Já jsem eurokomisařka, čili mým parlamentem je Evropský parlament. Vaše vlády se zodpovídají vám. A vaše otázky, vaše kontroly eh, činnosti ministrů, kteří zasedají na Evropské radě, no tak to je ve vašich rukou. Vy máte kontrolovat činnost vlád eh, také eh, v jejich jednání za jedním stolem v jedné místnosti s jinými vládami členských států, čili toto je součást eh, vaší kontrolní činnosti. Já tedy doufám, že kladete svým vládám otázky, že s nimi debatujete, než eh, se na něčem zhodnou nebo než k něčemu řeknou ano či ne a já doufám, že jste velice dobře informováni o tom, co eh, vaše vlády prosazují za zavřenými dveřmi v Bruselu. Já vám mohu říci, že já eh, jsem vždy připravena vysvětlovat před parlamentním, Evropským parlamentem to, co já činím, zodpovídat se ze své činnosti. Čili já myslím, že tady ta kontrola funguje velice přehledně. No a pak jde o to, jaká bude budoucnost, jaká budou budoucí rozhodování v oblasti justiční. Opět, vy byste měli vědět, co prosazují vaše vlády na zasedáních rady. Já tedy eh, roli vnitrostátních parlamentů vidím tak, že by měli velmi úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a skutečně vykonávat kontrolu svých vlád. Paní Gönc, mechanismus právního státu a koránská kritéria. Tak ano, tuto otázku jsme projednávali už několikrát. A je to skutečně tak, že za normálních podmínek, nebo řeknu to takto. Zaprvé jsme si mysleli, že taková kontrola, taková debata nebude nutná, poněvadž eh, jakmile někdo vstoupí do Evropské unie, pak v této zemi se předpokládá, že respekt vůči právnímu státu bude automaticky daný. Nicméně eh, zkušenosti minulých let nám ukázaly, že tomu tak není. Eh, co vidíme eh, ve smlouvě. Článek 7, to je atomová puma. Pokud eh, členská země nerespektuje zásady právního státu, pak eh, může být na základě velmi složitých postupů jí být odebrána vlasovací práva a financování a tak dále. A tady není žádná střední cesta, pokud je tady jasný případ nedodržování. Ale my bychom potřebovali něco uprostřed, poněvadž pokud chceme eh, eh, pokud tedy si potřebujeme trestat, ale potřebujeme hlavně řešit problém. To je důležitější než trestat. No takže, eh, my jsme tu otázku analyzovali a vy, kteří máte zájem o evropskou legislativu, evropské zákonodárství, tak máme tady velice zajímavé rozhodnutí Evropského soudu z roku 86 v rozsudku Levé, kde se klade důraz na eh, právní stát do té míry, že žádná instituce, žádná část státu nestojí nad zákonem. A musí tady být dodržen princip legality, eh, právní jistoty, <clears throat> zákaz libovůle ze strany soudních eh, eh, úřadu eh, soudní přeskum a rovnost před zákonem. Čili ten soud v tomto rozsudku vedl úplně všechno. Jakmile nastaly problémy v některých členských zemích, a já to tady nebudu vyjmenovávat, nebo to všichni známe, tak udělali jsme dvě věci. V roce 12 Jedenáct ministrů zahraničí pod vedením ministra Westerveleho sepsalo analýzu budoucí struktury eh, Evropy, jak by to mělo vypadat, tak aby to také odpovídalo mechanismu právního státu. Předseda Barroso v roce 12 v řeči před eh, Evropským parlamentem o tom také hovořil a také já jsem prezentovala nutnost, abychom něco takového měli. V roce 13 čtyři ministři zahraničí eh, sepsali dopis, eh, který, kterým potom volali a předseda komise v roce 13 ve svém projevu ohlásil, že bude postupovat v tomto směru a kolegium komisařů se dvakrát sešlo. A poté jsme měli několik zpráv ze strany Evropského parlamentu, které také volali potom, aby se postupovalo a aby se našlo řešení. No na základě toho všeho a na základě velmi pečlivého zvažování a posuzování evropských eh, smluv, eh, poněvadž komise je strážcem těchto smluv a eh, nemůže jít nad ně a mm, mm, nesmí je oslabovat. Tak na základě toho všeho komise předložila rozhodnutí. Proč rozhodnutí? No, protože jedna komisi, aby to řešila. Protože máme tady určité principy v tomto rozhodnutí. Za prvé a především Dotržujeme logiku článku 7 smlouvy, ale než sáhnete k článku 7, tak se snažíte vyřešit problém. A je to problém, který nelze vyřešit na úrovni členské země, poněvadž jeho instituce nefungují dostatečně na to, aby mohli ten problém vyřešit. Normálně se to řeší vnitrostátně, národní parlament spolu s justicí, ale tam, kde to už nefunguje, eh, pak eh, je čas na to, aby se do věci vložila Evropská komise. Eh, takže my jsme iniciovali postup před článkem 7, to znamená především objektivní a důkladné posouzení eh, situace, o kterou jde, dále stejný a rovný přístup ke všem členským zemím, nejenom některých, ale musíme zvažovat všech 28. A dále navrhovaný postup, kterým by členská země měla problém vyřešit včetně doporučení. No a pak sledování realizace těchto doporučení. A teprve, pokud to všechno nebude fungovat, a celou dobu jsou informováni jak ministři, tak Evropský parlament. No a teprve, kdyby se toto, kdyby toto nezabralo, tak teprve pak by komise uplatnila článek číslo 7. Řecko. Zákony schválené v Řecku, které, pokud tomu rozumím správně, eh, prohlašují chování firem za, eh, za v pořádku. Eh, musím říct, že o něčem takovém nevím, ale myslím, že se na to podívám tak odpověděl jsem panu Bromsovi, panu Berlingerovi. Eh, pan Albrecht, jeho první otázka se týkala hrady a eh, jejich eh, dopisu Ježíškovi. To už jsem odpověděla v odpovědi panu Berlingerovi. My musíme nadále pracovat Eh, s minimálním pohledem na procedurální práva. Jestliže máme mobilitu a jestliže hlavním, hlavní silou fungování evropského systému je důvěra, pak také potřebujeme jakási minimální pravidla, minimální pojistky pro ty, kdo se ocitnou před soudem. Já jsem třeba z Lucemburku, mm, přijedu do Polska, tam mě zatkne policie, já nevím, čeho jsem se dopustila. A to znamená, že já Eh, bych eh, měla eh, tedy dostat ty příslušné informace, ale ve svém jazyce, no tak v Lucemburštině by to bylo asi těžké, tím jazykem hovořím leda já, ale třeba francouzsky, anglicky, německy by to mělo být pořádku, měla bych mít přístup také k advokátovi a tak dále. K tomu už máme řadu zákonů, některé se teprve budou schválovat. K tomu patří prezumce neviny, právní pomoc. Ano, a teď se dívám na vás, protože vy víte, proč to je na vás. A pak samozřejmě ještě také práva dětí, respektive eh, podezřelých osob, které patří tedy ke slabším a zranitelným. No a samozřejmě bych ráda, kdyby všechny tyto směrnice byly schváleny a projednány v parlamentech a v radě co nejdříve a samozřejmě také kodifikovány v národních legislativách. Eh, když jsem se zabývala otázkami eh, zadržených nebo podezřelých v oblasti eh, trestního práva, zjistila jsem, že ve většině našich systémů chyběl jeden systém a sice jak zacházet s obětmi. Oběti to jsou ti, kteří trpí, ale v podstatě nikdo a nic se o ně nestará. Takže my jsme se poprvé dohodli, tedy my, znamená, že komise to navrhne, parlament a rada schválí, takže my jsme se zhodli, eh, že nejdříve začneme eh, směrnicí o postavení obětí před soudy, před tedy trestními tribunály. To jsme chtěli ošetřit velmi systematickým a jasným způsobem. A ještě pan Albrecht se samozřejmě eh, zajímal o ochranu dat. No, je opravdu škoda, že to eh, velmi důležité, a to se netýká jenom Evropského parlamentu, ten tedy eh, velice přesvědčivě jednoznačně hlasoval pro ochranu dat, ale také eh, mnoho vnitrostátních parlamentů v EU eh, upozorňuje, že kvůli průtahům v radě eh, to dosud nezískalo statut zákona. To samozřejmě v době, kdy občané mají nedůvěru vůči internetu, je naprosto špatně. Já bych skutečně byla proto, aby eh, v radě poněkud zvýšili tempo. Všechno je udělané, odpracované, hotovo. Čekáme na rozhodnutí v radě. Evropský parlament už svůj kus práce oddělal a sice rozhodl se napříč, napříč stranami v zájmu občanů. Safe Harbor. Eh, vědí všichni, co je to Safe Harbor? Vy jste, pane Albrechte, eh, specialistou. No, o co jde? Eh, Amerika nemá takovou, takovou ochranu dat jako my. My máme směrnici 22005 a abychom tedy zajistili adekvátnost těchto ty ochrany dat, tak firmy, které mají sídlo částečně v Americe, částečně u nás, tak mají režim, za kterého si mohou vyměňovat eh, vnitrofiremně data. Takže o tom se říká safe harbor. Nicméně naše analýza ukázala, že ten název je nepřípadný, to vůbec není safe harbor. Já mám 13 bodový eh, seznam věcí, které nám připadají podezřelé. Eh, já jsem toto předala americké straně. No a vyzvali jsme americkou stranu, aby zde zjednala nápravu. Pokud ne, no tak nezbude, než abychom tento režim safe harbor prostě zrušili. To samozřejmě bude nejenom trest pro americké firmy, dopadne to i na evropské, no, nedá se nic dělat. A eh, to je také běžný způsob fungování komise. My prostě, když se něco děje, tak my do toho nevlítneme a neřekneme, a to musí okamžitě skončit. Řekneme, ne, tak moment, toto je třeba vyřešit, zreformovat. A samozřejmě, pokud se problémy neřeší, no tak, eh, jak jsem to řekla parlamentu? Řekl jsem, vyčkejme do léta, No a pokud se do léta nic nestane, pak konstatujeme, že američtí, americká protistrana e, problém nevyřešila a měli bychom tedy e, to začít řešit. Děkuji. For your careful... no, děkujeme paní komisařko Redinková za to, jak promyšleně a komplexně se odpověděla na veškeré dotazy, které padly. Myslím si, že však teď už nadešel čas přejít k další části tohoto odpoledního panelu. E, opět se budeme věnovat e, post stokholmské oblasti. Vítám zde paní komisařku Malstromovou, která nás informuje o tom, jak to bude vypadat v této oblasti, e, v, této, v oblasti vnitřních věcí. welcome warmly. Dovolte mi, abych jako vždy velice vřele přivítal paní komisařku Cecile Malstromovou, která odpovídá za resort vnitřních věcí a která se vyjádří k dalším věcem, které se týká budoucího vývoje eh, oblasti svobody, bezpečnosti a práva, které spadá do jejího portfolia. My jsme pozvali paní komisařku, mm, dáme jí zhruba 15 minut prostoru a poté proběhne druhá, druhé kolo dotazů a odpovědí, takže pokud se chcete zúčastnit té následující diskuse, prosím připravte si buď eh, lístky s otázkou, nebo se pak hlašte, aby jsme si vás mohli zaznamenat. Paní komisařko, dávám vám slovo. Velice děkuji, vážený pane předsedo, vážené mm, poslankyně, poslanci, vážení eh, poslanci a poslankyně jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů. Jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit dnešní schůze a že mohu s vámi probírat budoucí věci, které je třeba řešit v budoucnosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Budu spolupracovat s paní komisařkou Redingovou. Jedná se opravdu o schůzi v pravý čas, protože, jak víte, tak minulý týden eh, byla přijata sdělení Evropské Evropské komise, které vycházelo z konsultačního postupu, proběhla celá řada schůzí, různé konference, semináře, také se konala například na konci září eh, a na konci minulého mm, měsíce také velká konference zúčastněných stran, které se zúčastnila co i celá řada z vás, poslanci národních parlamentů i poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám za veškeré vaše podněty a té, v těch konferencích se účastnily i další zúčastněné strany. Došlo k velkému koncensu Eh, v tom, že se musíme spíše soustředit na některé konkrétní věci, než připravit nějaký velký silný seznam všech oblastí, protože i tato oblast se změnila zejména po uvedení po um, uvedení Lisabonské smlouvy v platnost. Takže ten náš plán není nějakou tlustou knihou, tlustým katalogem, je to spíše ambiciozní plán, který také je dost eh, ambiciozní, ale i flexibilní a snad dokáže dobře reagovat na všechny příležitosti i výzvy. Ehm, Samozřejmě nejdůležitější je uvědomit si, že řešíme věci, které jsou velice důležité pro lidi, které pálí um, občan Evropské unie a um, evropští um, občané také um, mají svá přání, kterým na které bychom měli reagovat. Dále chci říci, že tato spolupráce také přináší přidaná hodnota, protože máme zde třeba, eh, je důležité, abychom v některých otázkách pracovali na evropské úrovni, třeba mm, boj eh, s nelegálním eh, přestěhovacím a dalšími věcmi. Dále máme zde sdílenou odpovědnost a musíme vycházet při přípravě politik z těchto základních principů. Když se tedy dívám do minulosti, tak mohu říci, že jsme hráli velice důležitou roli. Evropský parlament, komise i rada. Myslím si, že můžeme být pišní na to, čeho jsme dosáhli. Máme zde nově formulovaný šengenský prostor, také zde ještě nemáme úplně zavedené, ale chystají se zavést, zavést společný evropský azylový systém, poté co jsme ho mnoho let vyjednávali. Také zde máme nové kanály legální migrace a máme také lepší nástroje k tomu, jak zlepšit systém evropského občanství. Máme zde eh, Evropský statut a máme zde také speciální eh, spolupráci v oblasti s organizovaným zločinem a má se být také být lepší eh, spolupráce mezi členskými státy. Je zde také nová směrnice o boji s, eh, s obchodováním s lidmi. Máme zde speciální středisko pro boj s kyberkriminalitou. Také je zde eh, středisko, která má bojovat s radikálním extremismem a radikalizací. Dále je zde snaha bojovat s zneužíváním dětí a také je zde i nová síť pro boj se zneužíváním dětí přes internet. Takže samozřejmě ještě zde zbývá celá řada věcí, které zbývá dodělat. Některé věci se rovněž musí efektivně zavést do praxe a musíme také dobře využívat i ty stávající nástroje, které máme k dispozici. Na to se budeme soustředit. Provádění, zavádění do praxe, kontrola toho, zda to funguje mm, a také posilování té každodenní běžné spolupráce a využívání všech nástrojů, které máme k dispozici efektivním způsobem. Jak to bude v budoucnosti? Evropa už se pomalu zatavuje z krize a pomalu už dochází k růstu, takže je důležité, abyste byla dobrá, dobře řízená migrační politika, která má také na, na, na pomoci k růstu a konkurenceschopnosti. Ehm, legální migrace může být velice užitečná, pokud dokážeme využít její potenciál a z toho důvodu se musíme snažit o maximalizaci potenciálu legální migrace. Podle mého názoru bychom měli lépe identifikovat potřeby ekonomických sektoru, protože i když je zde velká nezaměstnanost, tak některé odvětví potřebují určité dovednosti, určité eh, pracovníky s určitou kvalifikací, takže bychom měli i eh, posílit eh, mobilitu mezi jednotlivými členskými státy. Dále je zde také revize eh, vízového kodexu, ten by měl být brzy schválen, což by také měl být eh, zlepšit a zjednodušit vízovou politiku, která zatím někdy obnáší dost eh, takové složité postupy pro lidi, kteří přijíždějí v dobré víře třeba za obchodem nebo chtějí jen naštívit přátele. Také hovoříme, musíme, musíme usilovat o posilování integrace, protože žijeme v rozmanité společnosti, Musíme eh, také do toho více zapojovat i místní a regionální úřady. Ehm, budování šengenského prostoru, to je také jedním z klíčových eh, pilířů, musíme ho chránit, musíme také dobře chránit nejnověji schválené dohody šengenského kodexu. Také musíme bojovat s nedovolenou migrací, to je rovněž eh, důležitou součástí správně řízené migrační politiky. Nejprve musíme dobře konsolidovat politiku boje s nelegálním migrací. E, musí zde být e, také e, vlastně snahy o dobrovolné návraty a musíme rovněž plně, do, plně plnit readmisní dohody. V této oblasti spolupracujeme s našimi sousedskými zeměmi, které často jsou buď zeměmi, z nichž přichází migranti, nebo to jsou transitní země. A otázky Eh, souvisí to i třeba eh, s bojem s nedovolenou migrací. Evropská unie i nadále bude muset řešit dopady nestabil, nestabilní situace v sousedních zemích. Musíme si toho být vědomi. Je také důležité, aby se lépe plnily závazky v oblasti azylu, v azylové politiky, aby se zabránilo takovým katastrofám, k nimž bohužel ve Středomoří dochází v podstatě každý den. Musíme také zlepšit i odbornou přípravu školení, Eh, musíme také spolupracovat v oblasti přeměstňování osob do jiných členských států. Musí zde být také solidar, solidarita a odpovědnost. To musí jít ruku v ruce, o tom už jste hovořili dneska dopoledne. Musí zde být třeba například společné vyřizování žádostí o azyl nebo sdílení kapacit pro přijímání uprchlíků. Dále musíme také usilovat o to, abyste byli um, dovolené cesty, jak přicházet do Evropy. Ehm, musí zde být určité úsilí, které může třeba usilovat o e, přesídlování, o znovu usídlování, protože dnes je pouze velký malý počet zemí, které by vítaly třeba uprchlíky ze Syrie nebo z jiných zemí, takže je důležité. Já bych chtěla, aby všechny členské státy měly tuto politiku e, znovu usídlování pro uprchlíky. Dále e, máme společnou odpovědnost zajistit to, že Evropa bude bezpečná, nicméně stále se objevují hrozby, jsou zde různá e, organizovaná kriminalita, která je velice dobře sofistikovaná, zorganizovaná, mění své způsoby, často to jsou velké nadnárodní mm, skupiny, také jsou zde technologie, které zásadně mění způsoby, jak komunikujeme a přináší sebou také nové bezpečnostní hrozby. Máme zde a také tedy boj s organizovaným zločinem, e, to tedy e, zde byl zaznamenán pokres, pokrok, nicméně musíme ještě přeskoumat e, situaci, musíme se zamyslet nad tím, zda můžeme ještě lépe bojovat s organizovaným zločinem, jak lépe chránit kyberprostor, jak posílit ochranu hranic a jak také lépe reagovat na katastrofy a krizové situace. Musíme také posílit spolupráci, společná školení, plně využívat stávající nástroje, které máme již dnes k dispozici a za pomoci evropských agentur musíme rovněž také zaručit, že i příslušní pracovníci v mm, donucovacích orgánů budou eh, pracovat. Musíme bojovat i s převaděčstvím, s nelegálním obchodováním s lidmi. Je opravdu politování hodné, že takové jevy ještě existují v roce 2014. Dále musíme musíme se snažit úplně vykořenit eh, takové eh, zločiny, jako je obchodování s lidmi. Dále musíme předcházet terorismu a bohužel dochází k velice závažnému nárůstu radikalizace a i k tomu právě síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci může být velice důležitá, zejména eh, k tomu, aby odrazovala mladé lidi, kteří se dostanou do takových otázek. Dále zde musíme také bojovat s kyberkriminalitou. Myslím si, že Ideálně každý členský stát by měl speciální středisko pro boj s kyberkriminalitou. Ruku v ruce s tím musí jít vysoké uznávání lidských práv, o tom už jsem už hovořila i s paní komisařkou Redingovou, souvisí to třeba s ochranou osobních údajů, s ochranou e, osobní integrity. To je věc, v níž musíme ještě vystupňovat naše úsilí a musíme mm, všichni táhnout za jeden pro vás. Myslím si, že to, zda budeme úspěšní či nikoli, také záleží i na tom, zda budeme spolupracovat s třetími zeměmi, ať je to otázka migrace, mobility, anebo i bezpečnost. A samozřejmě také další významná spolupráce s mezinárodními organizacemi. Spolupráce v rámci Evropy nám pomůže eh, před, eh, předjímat eh, problémy a zároveň také musíme i plnit závazky, které se týkají mezinárodních, mezinárodních závazky v oblasti ochrany lidských práv. Dále zde musíme strategicky využívat finanční prostředky, které máme k dispozici. Myslím si, že v rámci Tokmuhovského programu jsme toho dosáhli hodně. Máme zde nový institucionální rámec, který eh, po Lisabonské smlouvě dal Evropskému parlamentu postavení řádného spoluzákonodárce, ale byly zároveň posíleny i národní parlamenty v celém tomto zákonodárném procesu, takže to snad přispěje i k lepší transparentnosti a účinnosti celého fungování tohoto systému. Měli bychom tedy spolupracovat i nadále, aby se z Evropy stal lepší místo místo pro život, aby to byl otevřený prostor, bezpečný prostor, kde se všichni lidé cítí bezpečně a cítí se zde vítáni. Děkuji. Děkuji, paní Malstromová. A myslím si, že jste třeba zmínila ochranu údajů, také dopad eh, zjištění informací o hromadném sledování které se týkalo narušení soukromí evropských občanů. To jsou věci, o kterých jsme rovněž hovořili v našem výboru Libe ehm, v uplynulém roce. Ehm, k tomuto tématu jsme také mm, předložili různé návrhy a na posledním plenárce ve Štrasburku také byla schválena zpráva v tomto ohledu. Zároveň abychom postupovali ehm, jednotným způsobem v otázce migrace. co se týče eh, pohledu na migraci, takovou myslím, že ehm, mohu takto interpretovat eh, jednání ve výboru Libe, Libe, že můžeme litovat toho, že za posledních několik let, zejména v době krize, pohled na migraci byl stále negativnější. I jako výzva vnitřní bezpečnosti. Zatímco máme důvody z demografického, ekonomického, fiskálního pohledu a s ohledem na uchování samotného evropského sociálního modelu, abychom se nad tím opětovně zamysleli a abychom změnili názor na způsob, jímž jednáme eh, a jak hledíme na okolní eh, sousední regiony a jak se zabýváme migrací. Abychom tedy nemuseli čelit politování hodním tragickým faktům příliš často. Mám na mysli takové fakty, taková fakta, která lidé museli vytrpět a přežít eh, ve Středomoří, eh, na Lampeduze, v severním Atlantiku, u Kanárských ostrovů, u Ceuty. Je tedy zapotřebí, abychom o všech těchto tématech hovořili. A já vítám všechny poslance, kteří se chtějí zúčastnit této diskuze. Ti z vás, kdo by chtěli promluvit, prosím, dejte nám to na vědomí, abychom mohli ve následujících minutách diskuzi. Jako první uh, Lord Henney uh, eh, z sněmovny Lordů. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, uh, paní komisařko, a také vaší místo místopředsedkyni komisi. Uh, komise, protože způsob, kterým se obě dvě vyjádřili, že nové strategické hlavní směry by měly předcházet tomu, aby se staly určitým seznamem vánočních dárků, tak přesně takovým způsobem eh, končí náš výbor zprávu o programu spravedlnosti vnitřních věcí. Jenom eh, bych rád přednesl několik otázek. Vy jste se příliš nezmiňovala ale já bych navrhoval, aby to bylo jasně patrné v těch strategických hlavních směrech o potřebě skoncovat s leg- nebo dokončit tu e, legislativu, která už leží na stole parlamentu a rady. Nejedná se o Europol a Eurojust, o kterých se dnes diskutuje, ale také eh, jména cestujících, eh, potom zisky z trestné činnosti a další nástroje Vzhledem k tomu, jak funguje Evropská unie, to znamená velký objem práce a je nepochybně správné, aby tato akta měla nejvyšší prioritu, proto aby mohla být dokončena předtím, než se začne jen uvažovat o nových právních nebo zákonných mm, aktivitách. Potom eh, je tu otázka agentur Eurojust, EMCDDA, eh, eh, Europol a lidé, kteří pracují eh, na eh, Maltě a podobně. Eh, nice. Tyto agentury jsou absolutně zásadní pro úspěch otázek spravedlnosti a vnitřní záležitosti. Pokud nebudou fungovat, tak to nebude fungovat. Nejde jen o přijímání zákonů. Tím samotným se situace nezlepší. Ano, je to součást činnosti, ale tyto agentury jsou skutečně zásadní. A tyto strategické hlavní směry musí poskytnout prominentní místo. Musí také zajistit, aby byly patřičně financovány, řízeny a e, velice e, lehkým způsobem také, aby nad nimi byl vytvořen dohled. Určitě víte, že Stockholmský program poskytl možnost eh, střednědobého přeskumu, ale komise rozhodla, že neposkytne. A já doufám, že v následujícím období komise bude mnohem proaktivnější v hodnocení a bude brát mnohem vážněji tuto věc než v minulosti. Já jsem jistý, že některé z těchto věcí, které jsme vykonali, nejsou tak důležité jako jiné a je zapotřebí eh, rozlišit mezi tím, co funguje a co ne. Děkuji. Pan Van Destoyer, zástupce nizozemského parlamentu. Děkuji. Já bych rád podpořil ten dotaz, který byl právě předložen zástupcem eh, Spojeného království, protože i u nás v Nizozemsku máme obavy o implementaci a provádění zákonů, směrnice, nařízení z posledních let. Zejména proto, že je možné eh, činit rozdíly mm, v jednotlivých členských státech a některé členské státy, v některých členských státech tak eh, tato, eh, tyto legislativní akty fungují lépe, v některých méně. A potom, jaký je eh, váš názor na spolupráci mezi komisí a Evropským parlamentem a parlamenty členských států, tak jsem to myslela, mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem. Uh, jak vidíte vztah mezi Evropským, Evropskou komisí a parlamenty členských států? Když nebyla přednesena žádná e, e, výtka e, ohledně subsidiarity ani v případě Evropského veřejného žalobce. Uh, <clears throat> the commission's... Pan Brons, Evropský parlament. Dokument komise EU 2020 říká, že Evropská unie měla to štěstí, že má kreativní a talentovanou eh, populaci. Eh, to je v disproporci eh, s nyní s tím, proč musíme my hm, přitahovat nové talentované lidi z jiných zemí? Když hovoříme o e, přivábení specialistů z cizí zemí. Je to vůbec etické? Někdo si možná vzpomene, to bylo před třemi, čtyřmi lety, že při návštěvě předchozího e, prezidenta Mali v Evropském parlamentu, tehdy prezident Mali řekl, že asi třetina e, pracovníků ve zdravotnictví, lékařů odjíždí do zahraničí myslím, že říkal, že 40 eh, vysokoškolsky vystudovaných lidí odchází. Takže tato země pak je chudá ve všech slovech smyslu a eh, nemůže si dovolit ještě ztrácet další eh, vzdělané lidi. Je ušetření v, v oblasti vzdělávání důležitější než ušetření života lidí z chudých zemí? Jako další promluví paní Keller. Prosím. Děkuji. Děkuji také e, za vaši prezentaci. Mám pár otázek týkající se e, hranic a azylu. A to není překvapivé. A také společné zprávy e, hranic. Čísla z vašeho dokumentu hovoří o ochraně eh, hranic a ostraze hranic jako o prioritě. Jde o to, že to vůbec schůdné. Eh, máme o tom eh, studii. Měli bychom to skutečně chápat jako vrcholnou prioritu, tak bychom měli mít jasno, jakou přednou hodnotu toto přináší, jaká řešení to přináší. Je tu také tedy tato otázka přidané hodnoty. Ohledně společného systému evropského azylu skutečně souhlasím s tím, že potřebujeme eh, koherentní implementaci. Máte nějaké návrhy, jak zajistit, eh, že že i ta poslední eh, směrnice o azylu, protože ano, byly mm, transponovány, ale někdy nejsou implementovány v členských státech, nejedná se o Řecko. Máte tedy nějaký plán, jak to striktněji vymáhat, aby členské státy konaly to, co mají? Jsem velice ráda, že jste zmínila právní eh, pravoplatné eh, způsoby, jak dosáhnout EU, ale v tom dokumentu, který, který uvádíte, je to také, jsou také hm, postupy o to, jak vstoupit do EU. Co vlastně tím myslíte? Jedná se o různé postupy, jedná se o humanitární víza, protože to už je věc, kterou už máme. Jak vůbec členské státy implementují eh, humanitární víza, jak je distribuují? Jsem skeptická ohledně zpracování eh, žádosti mimo EU. je zapotřebí zajistit, eh, eh, aby tento systém skutečně správným způsobem fungoval. Můžeme toto zajistit mimo EU, pokud tato data jsou zpracovávána někým jiným ve třetích zemi? Aby eh, ty právní procesy, které procházejí mimo EU, možná také se dostávají mimo naše zorné pole. A nyní k, k tomu eh, zpětnému osidlování. Byla zde myšlenka o eh, uspořádání konference ohledně syrských uprchlíků. Jak jste v tom daleko? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Tampoli z řeckého parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Eh, to, co jste řekla o asilu, je velmi povzbudivé. Eh, říkáte, že Evropa by nadále měla být prostorem, kde lidé, kteří to potřebují, nachází mezinárodní ochranu. Jak je to eh, s opakovanými výzvami Amnesty International a dalších organizací, pokud se týče nelegálního vracení obyvatel, které nemají možnost, lidí, kteří nemají možnost se ucházet o azyl v Evropské unii. Často to vede k tragédii. Máme tady nedávno případ eh, úmrtí 12 žen s dětmi právě v důsledku tohoto. A e, nemáte náhodou dojem, že by tady třeba nebylo dost garancí proti tomuto ilegálnímu postupu a jak posuzujete 18-měsíční e, řízení v případě Eh, žadatelů o azyl a osob, u kterých eh, není povoleno vycestování, kteří jsou eh, buď to v policejní vazbě nebo zavření v kasárnách, kde například také nemají žádnou zdravotní péči a jsou do této situaci uvrženi správním rozhodnutím, nikoli soudním rozhodnutím a hm, mají potom do, na opuštění země jeden měsíc a v případě, že tak neučiní, mohou být zase uvrženi do stejného kolotoče. Čili jak vidíte toto. Takže tolik otázky. No a teď si eh, vyslechneme odpovědi paní komisařky Malstromové. Ano, děkuji tak eh, eh, především Lodhane, děkuji vám. Já souhlasím, že opravdu musíme eh, dodělat to, co máme rozdělané, a samozřejmě, pokud to nestihneme dotáhnout do konce, tak aspoň zvládnout první čtení. Eh, hovořil jste o Europolu, eh, PNR a tak dále, tak to eh, skutečně už je víceméně hotovo, bude to projednáno na příštím zasedání. Je tady skutečně důvod, proč nenavrhujeme novou legislativu. My hovoříme pouze o oblastech, kde bude třeba podniknout další kroky čili uvidíme, eh, jaké formy to nakonec nabude. Eh, každopádně, eh, jak jsem řekla, je třeba dokončit to, co už máme a naplnit to, vyhodnotit a posléze tedy se soustředovat na praktickou kooperaci. Eh, já eh, mám na starosti také šest agentur a eh, my jsme se pokoušeli zintenzivnit spolupráci s nimi. A domnívám se, že Evropský parlament se momentálně snaží být v intenzivním styku se šéfy těchto agentur, kteří přicházejí pravidelně ke slyšením do parlamentu takže jsme opravdu informováni o skutečném vývoji situace a projednává se to. Co se týká zdrojů, tak to samozřejmě není zcela v našich rukou. Máme omezené rozpočty, ale snažíme eh, se dělat eh, to, co je v našich silách. Eh, dále. Vztahy s národními parlamenty, no samozřejmě, že je poněkud obtížné pro komisi, eh, aby něco takového fungovalo, na, eh, aby bylo na denním pořádku. Nicméně, eh, my máme Lisabonskou smlouvu a silnější angažma není také ze strany národních parlamentů. Tady máme ten institut žluté karty. A já kdykoliv eh, se mi podaří nějakou se mi navštívit, tak eh, buď se snažím zúčastnit pléna, nebo alespoň eh, zasedání výboru pro evropské záležitosti a tak dále. A samozřejmě kdykoliv příslušní činitelé se objeví v Bruselu, snažíme se s nimi setkat také. Čili je to hlas občanů, čili ne, nejde o to, že bychom my stanovovali agendu, to ne, ale opravdu eh, snažíme se eh, tedy eh, pokud možno co největší důležitost přikládá setkávání s poslanci. Pane Bronsi, my se asi nezhodneme. My potřebujeme více lidí v Evropě navzdory toho, že máme vysokou nezaměstnanost. Neustále si všichni stěžují, že nemáme řádně kvalifikované lidi v technice, biotechnické a tak dále. My Eh, samozřejmě chceme zaměstnat naše lidi, ale také potřebujeme lidi z vnějšku. Eh, některé země je potřebují dokonce rychle a naléhavě. Samozřejmě, že to nebudeme řídit my tady v Bruselu, to ne, ale eh, to si musí rozhodnout každá, každá země sama. Bohužel eh, vysoce kvalifikovaní pracovníci eh, se do Evropy nehrnou. Hledají uplatnění jinde a je tady se trvalý eh, klesající trend. Já si taky myslím, že ovšem o tom odlivu mozku, že bychom si s tím nemuseli tady nemuseli bychom se Eh, tím zabývat až tak. Není to zas až tak eh, velký problém. Eh, lidé se totiž vracejí do svých domovských zemí a to posílají tam peníze, čili ono to má svůj ekonomický význam. Eh, co se týče otázky paní k, k hranicím, no samozřejmě to je priorita pro členské země. Eh, členské země říkaly, že ten malý pohraniční balíček je jejich maximální priorita. Chceme, aby ti, kteří cestují, kteří sem jezdí eh, pravidelně, aby to měli usnadněné. Je to prostě otázka důvěry, eh, prostě, eh, že prostě by mohli dostat do pasu nějaký, já nevím, něco podle čeho by se to poznalo. Pokud se týče vstupu a výstupu do a z Evropy, tak samozřejmě je zde možnost jakýchsi elektronických razítek do pasů. Víme, že to jsou systémy velmi drahé. No, samozřejmě tím pádem je třeba, abychom se abychom zvážili, jak to dělat. Implementace asilové politiky, ano, s tím se tady se shodujeme. Bude to tentokrát snazší, protože nová legislativa je daleko přehlednější a jasnější, než, než to bylo dřív. Dříve mm, ta legislativa byla formulována velice vágně, takže bylo i obtížné, aby komise identifikovala její porušování. Komise tedy se bude věnovat monitoringu. Eh, my už eh, máme systémy eh, školení, Eh, zejména v zemích, eh, kde aplikace vizového režimu není eh, zcela ještě zavedená. Máme Dublinskou konvenci a zde článek 33, to znamená, že tam, kde se problémy vyhrotí, tak můžeme spolupracovat s příslušnými úřady, dokonce je téměř přinutit, aby podnikali energičtější kroky. A pokud se týče správního řízení pro nedržování, tak já tomu nemám problém sáhnout k tomuto správnímu řízení. Pan N, ano, eh, jsou různé oblasti a já si myslím, že jednou z těch oblastí, na kterou bychom se měli eh, zaměřit, jsou eh, právní možnosti vstupu do Evropy. My se o tom musíme pobavit. Humanitární víza, ta se dají eh, ta se dají vystavit prostě během 24 hodin, to není problém, nemáme nic, co by to zakazovalo. Jestliže tedy eh, za asilovými nebo funkci asilových úřadů mohou vykonávat také ambasády, no tak eh, že to, to je trošku problematické a my bychom měli debatovat také o jiných alternativních chráněných vstupech No ale to je na delší debatu. No a pak samozřejmě umístování eh, těchto asilantů, to je eh, velký problém. My máme denní kontakty s UNHCR v a v případě, eh, že by byla velká konference, dárcovská konference, tak je třeba zajistit, aby potom to, co se slíbí, bylo také využitelné na místě a my tedy doufáme, že eh, se to odehraje. My to určitě tedy eh, podporujeme tuto myšlenku, ale nevíme, kdy něco takového nastane. A ještě paní Tapoli, my si uvědomujeme, že eh, v některých zemích eh, byly, eh, byla ovinění s takzvaným pushbackem, to znamená jaksi vytlačování a téměř bych řekl vyhánění azylantů a postižených osob. To je samozřejmě nelegální a kdykoliv se o něčem takovém dozvíme, žádáme, aby to bylo vyšetřeno a vyjasněno. Komise samozřejmě není přítomná úplně všude. A vy, když se ptáte, jestli máme dost pojistek, aby k tomu nedocházelo, tak já musím říct, ne, my skutečně nemůžeme eh, mít svého člověka na každém hraničním přechodu, ale pokaždé, když se dozvíme o nějakém incidentu, kontaktujeme příslušný členský stát. Eh, právě v současné době jsme vyzvali několik členských zemí, aby eh, se vyjádřili k určitým případům. Pokud se týče eh, zákonu o vazbě a zadržování, tak budeme mít, celá, budeme mít tedy mnohem jasnější legislativu o tom, kdo a za jakých okolností bude moci být eh, zadržen. Eh, my budeme vyhodnocovat, respektive za deset dní zveřejníme vyhodnocení fungování směrnice o navrácení, takže z toho se také budou odvíjet další doporučení, co dál. Protože to je skutečně věc, kde eh, dochází k porušování. Já myslím, že, pane předsedo, jsem odpověděla na všechno. Děkuji vám všem za no, otázky. If no further questions or... Také si to myslím, pokud nemáte další dotazy od eh, účastníků, můžeme přijít k dalšímu bodu ale především bych rád poděkoval paní komisarce Malström eh, za její jasná vysvětlení všech eh, otázek týkající se vnitřní záležitostí a doby po Stockholmu. And I suggest, please. Chtěl bych navrhnout, pokud eh, mohou mít vaši pozornost. Kdo si přeje opustit sál, prosím učiněte tak v tichosti, protože máme spoždění. Musíme je dohnat. Máme hodinu na prodiskutování velice důležitého tématu. Jedná se o posílení ochrany údajů. Please. Those live in the room. Prosím, abyste v tichosti opustili sál, pokud si to přejete. Žádám o klid. So that we can go on. Abychom mohli pokračovat. Jak jsem uvedl, následující kapitola se vztahuje k základním právům občanů EU v digitální éře. Jedná se o posílení ochrany údajů a o ochranu občanů EU před hromadným elektronickým sledováním. E, víme, oč se jedná. Na začátku roku 2012 komise přednesla velice důležitou iniciativu ohledně balíčku Eh, vstaženého k technologické revoluci, k níž došlo od té první směrnice o ochraně osobních údajů v EU ohledně zpracování údajů, ta byla z roku 95 už. A za posledních 20 let všechno se změnilo. O obrovským způsobem. Takže něco je zapotřebí vykonat, je zapotřebí, abychom měli eh, relevantní nástroje. Jedná se tedy o nařízení, eh, o transpozici a vnitřní legislativu členských států. Eh, potřebujeme tedy nařízení, které bude mít přímý dopad na právní systém každého jednotlivého členského státu a samotní občané takto aby se mohli také obracet na právní systém jednotlivých členských států. Toto nařízení musí být také doprovázeno směrnicí zaměřenou na agentury eh, vymáhající právo, eh, ať už se jedná o eh, žalobce, o trestné činy týkající se masového zpracování údajů, osobních údajů evropských občanů. Toto bylo prodiskutováno v Evropském parlamentu do hlubokých podrobností. Přijali jsme usnesení minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku. A je tu ještě další e, pole působnosti. Výbor Libe vedl šetření, parlamentní šetření ohledně zjištění o ochraně osobních údajů a, a programu PRISM ve Spojených státech. Celá řada doporučení e, též byla přijata na plenárním zasedání minulý týden ve Štrasburku. A abychom diskutovali o těchto nesmírně významných e, tématech společně s národními parlamenty, e, jsme chtěli mít k tomu tedy patřičné řečníky. Jako první pro Jan Filip Albrecht, zpravodaj pro návrh na o ochraně údajů z Evropského parlamentu tedy, je Dimitris Drucas, eh, zpravodaj směrnice, ten bude hovořit eh, tak jako první, potom Claude Moraes, evropský poslanec, zpravodaj pro šetření výboru LIBE o hromadném elektronickém sledování občanů EU. A na závěr promluví pan Karl Siegfried, člen ústavního výboru švédského parlamentu Riksdagen. Následovat bude diskuze s poslanci vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu. Začneme tedy Janem Filipem Albrechtem. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost vést tuto vyměnu názoru. Myslím, že je velice zásadní a významnou součástí další integrace s v tématu občanských svobod, bezpečnosti a svobody. Reforma ochrany osobních údajů je věcí, kterou se zabýváme od, od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, od eh, vstupu v platnost eh, základních eh, práv, charty základních práv, to je v článku 16 a tímto je stanoven základ ochrany základních práv eh, v Evropské unii, tak aby byla chráněna v celé Evropské unii. A já si myslím, že je dobré začít s touto reformou, že z ní bylo začato hned od počátku. K paní komisařka Reding už se zmínila o jejím významu. Je tu celá řada různých témat, o kterých bychom mohli hovořit kde mají možnost členské státy, lepším způsobem rozhodnout, jak věc regulovat. Ale pak je tu otázka eh, ochrany osobních údajů, svobody eh, a, práv, eh, což je takovým jasným polem a test subsidiarity ukázal, že zapotřebí regulovat tuto záležitost na evropské úrovni. Bylo to prodiskutováno v roce 2010 a 2011 při konzultačním postupu s Evropským parlamentem a s radou bylo rozhodnuto, že potřebujeme regulovat ochranu osobních údajů podle jednotných norem jednotného standardu. Já si myslím, že velice důležité v tomto ohledu je, abychom se zabývali vymahatelností pravidla, která již máme. Máme směrnici o ochraně osobních údajů z roku 1995, kde už jsme se shodli, na dalekosáhlých a společných pravidlech ochrany osobních údajů pro spotřebitele a občany. A stále ještě vidíme, že je to 28 různých standardů. U zpracovávání údajů v různých e, aktivitách a podíváme-li se na realitu dnešní při zpracování osobních údajů, a vidíme před sebou tu realitu, zejména v posledních osmi měsících, zpracovávání údajů je nadnárodní a přeshraniční ze své samé podstaty. Musíme této realitě čelit. A právě proto Evropský parlament konzistentně e, toto zdůrazňuje od července 2011 v usnesení. Velice jednohlasně e, stanovil, že žádáme o rovné podmínky, konzistentní standardy do té míry, kam až můžeme dosáhnout, tedy u zpracování osobních údajů. Minulý týden nám ukázal, že plenární zasedání Evropského parlamentu se rozhodlo o svém stanovisku v prvním čtení ohledně reformy ochrany osobních údajů. Na jedné straně ten velký projekt eh, nařízení ochrany osobních údajů bude přímo aplikovatelný víceméně ve všech tedy případech zpracování údajů, které, které se nyní odehrávají. A eh, potom pro policejní a soudní složky eh, to je směrnice, kde jsou minimální standardy tam je stanovisko Evropského parlamentu. Co se týče nařízení o ochraně osobních údajů, a já jsem tam zpravodajem, pracovali jsme na tom textu dva roky a mohu říci, že je velmi nepravděpodobné, že bychom mohli získat většinu jen z deseti hlasy proti dvaceti zdrženími se, takže eh, je to téměř opravdu jednomyslné. Evropský parlament skutečně usiluje o další pokrok v tomto nařízení a je nyní na radě ministrů, aby eh, rozhodla. Já bych rád zopakoval, že jsme to prodiskutovali a jak já už jsem to i řekl minulý týden ve Štrasburku na rozpravě, že po dvou letech vyjednávání, v tuto chvíli už je to víc než dva roky, si myslím, že nyní můžeme očekávat, že dosáhneme významného pokroku v přijetí tohoto stanovisko i ve jménu našich občanů a spotřebitelů bychom měli být schopni najít kompromis, abychom lépe prosazovali ta pravidla, které už máme od roku 1995, abychom měli jeden standard pro podnikání v Evropské unii, což je významné. A e, zatím zde máme jasnou nevýhodu proti třetím státům e, a e, USA, takže my skutečně očekáváme, že Rada Evropské unie dosáhne takovéhoto společného postoje ještě před letem. A opravdu spolehám na vás, vážení kolegové, Eh, že jsme na stejné notě, na stejné vlnové délce v této eh, věci. Potřebujeme pomoc od národních parlamentů, aby se rozhýbala rada. A je to vždycky velice složité, hm, protože ministři věnují hodně času a energie eh, práci v pracovních skupinách. A není tomu pak nevidíte, že, že, že by lidé jásli na tou prací, není tomu pak věnována taková eh, pozornost. Ale teď Evropský parlament také eh, usil o to, aby tato práce byla dokončena. A je zapotřebí, abyste přednesli také vaše eh, starosti, vaše návrhy ohledně lepší regulace a skutečně doufám jménem kolegů, že se nám, jménem kolegů, že se nám podaří, aby byla dosaženo tedy i stanovisko na radě, a že bude společné stanovisko a že se nám podaří tu reformu dokončit v tomto roce nebo na začátku příštího roku, aby měla dopad ještě v tom dvouletém období, než to nařízení například bude skutečně e, vymáháno to může být z rok 2017 a, a víte, jakým dramatickým událostem se, už jsou podrobeni naši občané nyní. Děkuji za tuto dobře odvedenou práci a také za vaše prohlášení. Jedná se o jeden z nejdůležitějších legislativních aktů, kterým se zabýval Evropský parlament za tohoto mandátu. A pokud to mohu říci, například ta, ta mm, mm, tabáková regulace, eh, je eh, pravda, že spolu s ní to možná bylo, bylo eh, tím dokumentem, který vyvolal největší tlak a největší obavy a, a zájem už při své přípravě. Nyní je tedy na radě, aby se rozhodla, a aby ona ukočil, u, učinila ten krok vpřed. Osobní, ochrana osobních údajů je je velice důležitá eh, pro naše občany. Vy reprezentujete eh, jako národní parlamenty, poslanci národních parlamentů naše občany. A nyní postoupíme eh, k našemu dalšímu panelistovi Claudvi Moraesovi, zpravodaj prošetření výboru Libé o hromadném elektronickém sledování občanů. Eh, máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Jan Albrecht teď popsal úspěšná dokončení navrhu nařízení a toho, že to bylo tedy dobře eh, úspěšně odhlasováno a také hovořil o tom, k čemu by to mělo vést. Já si myslím, že to je opravdu nejdůležitější mm, rozhodnutí, které Evropský parlament eh, kdy odvedl o eh, rozhodnutí o tomto nařízení a zároveň jste také ta směrnice o ochraně údajů. Um, dále je zde zpráva, která vlastně vznikla po 18 schůzích vyšetřovacího výboru, která se týkala masového sledování elektronické komunikace vyvolaná informací Edwarda Snowdena. A já jsem na základě toho také v té zprávě navrhujeme vlastně eh, takový speciální eh, nový mm, digitální, takovou digitální chartu práv. Pane předsedo, já bych eh, velice rád při této příležitosti toto popsal, protože to je vlastně první schůze výboru Libe, která se koná po tom odhlasování té zprávy. A chtěl bych ještě jednou poděkovat všem členům výboru Libe, za veškerou práci, kterou odvedli. Také děkuji i Janovi, který byl stínovým zpravodem. Chtěl bych poděkovat i um, ostatním pracovníkům, protože opravdu jsme uspořádali 18 schůzí vyšetřovacího výboru. E, věnovali jsme se celé řadě aspektů tohoto vyšetřování. Chtěla bych poděkovat zejména těm pracovníkům, kteří jsou zde dnes přítomni za práci, kterou odvedli. Já vím, že jsou zde zástupci národních parlamentů na této schůzi, takže celou řadu komentářů zaměřím přímo na vás. Proč vůbec se zde vedlo to parlamentní vyšetřování? Proč, jsme, proč se vůbec Evropský parlament vydal na takovou cestu vyšetřování? Myslím si, že ta odpověď už zazněla. Museli jsme reagovat na něco, co podle našeho názoru bylo naprosto nepřijatelné. Ehm, věnovali jsme se legislativě na ochranu osobních údajů a najednou se vlastně v té době objevila tato bezprecedentní odhalení ze strany Edwarda Snowdena. Takže eh, my jsme zjistili, že vlastně zatím ještě eh, nejsme úplně eh, zralí na takové situace, že ta ochrana údajů ještě není dostatečně zralá a dokonce i celá řada národních parlamentů se těmto otázkám tolik nevěnovala. Takže Mm, my nebo při těch, při tom, při těch schůzích vyšetřovacího výboru se ukázalo, že celá řada vnitrostátních parlamentů vlastně um, je v takovém konfliktním postavení v tom, jak dokážou zacházet se svými spravodajskými službami, jak se k ním staví. Um, Eh, během našich eh, schůzek eh, jsme také zjistili, že musíme na jedné straně jednat se spravodajskými službami, které jsou vlastně už ze samotné své podstaty tajné, takže nám nemohou říkat všechno, nemůžeme je úplně dopodrobna ehm, zkoumat a analyzovat. Také velice často mají takovou mm, mm, poměrně starobylou strukturu, nebyly příliš modernizovány. Eh, jsou někdy trochu až anachronismem, ale zároveň eh, zde musíme přemýšlet o tom, jak modernizovat třeba ty systémy kontroly těchto spravodajských eh, služeb. A zároveň ještě zde zkoušíme aktualizovat, pokoušíme se aktualizovat některé mnohem důležitější věci, které jsme vlastně teď přetavili do takových digitálních Eh, práv, do takové charty digitálních práv. Eh, už jsme zde slyšeli o dohodě Safe Harbor, jde o to, jak se vlastně předávají údaje mezi eh, podniky mezi Evropskou unii a USA. Máme zde, mm, byla zde vlastně speciální ustanovení v rámci dohody SWIFT, která tam vlastně šla o boji proti terorismu, ale je zde celá řada dalších věcí, které musíme Eh, řešit, kterým se musíme věnovat a která, se, eh, která byla odhalena eh, v souvislosti s informacemi Edwarda Snowdena. Máme zde také otázky cloud computingu a další. Všechna tato nařčení musíme brát vážně, protože nakonec jsme, když jsme to ehm, projednali, tak nás to vlastně vedlo k určitým pozitivním doporučením. Myslíme si, že je to však v některých věcech poměrně dost složité, dost kontroverzní, ale my jsme se snažili tyto věci řešit seriózně a také dostatečně podrobně. Musíme zaručit to, aby už se takové, podobno, takové věci neopakovaly. A chceme tedy, aby Evropský parlament obohatil eh, tu celosvětovou legislativu ochrany osobních údajů, která dnes existuje. Naše očekávání původně nebyla příliš vysoká, protože jsme věděli, že nám zbývá pouze asi 6 měsíců. Museli jsme také eh, si vyslechnout i Eh, informace vnitrostátních parlamentů a jejich zkušeností s jejich spravodajskými službami, což bylo poměrně obtížné, protože spravodajské služby to spadá do působnosti členských států, není to v evropské působnosti. Nicméně některá navštění eh, se špehování se týkala institucí Evropské unie. A takže také zde máme Evropskou umluvu o eh, lidských právech Čili celá, celé toto e, vyšetřování bylo velice složité. Nechci o tom mluvit příliš podrobně, ale chci nakonec říci, že pokud si přečtete ta doporučení, která jsme vypracovali Eh, tam třeba chceme chránit eh, whistleblowery, chceme chránit svobodu tisku a tak dále, ale je tam celá paleta doporučení a myslím si, že celá řada doporučení jsou uh, úplně stejná, která byste i vy sami doporučili, pokud byste vedli taková šetření. Dále také na konci navrhujeme akční plán a chtěli bychom na něm s vámi spolupracovat. Myslíme si, že by Eh, že bychom i v budoucnu s vámi měli spolupracovat, abychom zaručili, že v budoucnu budou občané eh, mít důvěru ehm, v to, že pokud je zde nějaké sledování nebo nějaká spravodajská činnost, tak se to vede pouze eh, za účelem ehm, boje proti terorismu. To od nás občané očekávají a my také chceme spolupracovat na těchto otázkách i s vámi, abychom zaručili, že se ta situace změní. Z toho důvodu celé to šetření eh, proběhlo a zcela jistě v budoucnu eh, s vámi budeme chtít spolupracovat na vypracování těchto eh, digitálních občanských práv. Ano, děkuji ti, Klaude. Čili vyslechli jste si um, o těchto věcech, které se týkaly ochrany osobních údajů um, ochrany soukromí. To jsou podle mého názoru jedny z nejdůležitějších věcí, kterým se tento parlament věnoval, ale je to také důležité, abyste s námi spolupracovali. Eh, navíc je to i věc, které se musí věnovat i každý parlament v jednotlivých členských eh, zemích. Rovněž eh, oceňuji projev, který nám teď přednese pan Karl Siegfried, který přichází z švédského parlamentu je členem ústavního výboru a tím tomu dávám slovo. Ano, děkuji. Děkuji vám eh, za to, že jste mi umožnili účast na eh, vašem zasedání. Ochrana dat eh, je čím dál tím důležitější s tím, jak dochází k digitalizaci státní agendy jen před deseti lety jsme si dokázali představit, že toto pro nás bude tématem. Eh, dnes eh, slyšíme o eh, datových únicích a masovém sledování a to, je, to jsou věci, o kterých se píše na předních stránkách novin. Snowdenová odhalení ukazují, že čím přísnější bude ochrana dat, tím lépe. A samozřejmě čím eh, menší bude příležitost unikat eh, do oblasti, kde je ochrana dat slabší, tak tím eh, samozřejmě lépe. Říká se, tady někteří říkají, že je třeba zpřísnit regulaci na evropské úrovni, v Evropské unii. Jenomže zkusme se nad tím zamyslet. Eh, pokud centralizujete nějakou pravomoc Bruselu, už tam asi zůstane. Proto bychom měli harmonizovat pouze to, co je nezbytně nutné. Harmonizovat proto, abychom dosáhli svých cílů. Návrh na evropskou ochranu dat vnímám ze, z perspektivy švédského parlamentu a vidím také rizika. Takový ten one-stop shop znamená, že evropské agentury eh, budou se moci bavit s jednou agenturou v celé Evropě, nikoli eh, s národními eh, příslušnými orgány. To samozřejmě na jedné straně Eh, na jedné straně vám to zmenší byrokracii a budete mít eh, jasnou představu o tom, co se žádá, co je nutné, co se nesmí. Eh, na druhé straně ovšem, to všem znamená, že zpracování vašich dat se bude odehrávat v jiné zemi než v té, kde máte sídlo. A jsou zde jiné právní tradice, jsou to jazykové bariéry. Takže zatímco myšlenka jednoho kontaktního místa je dobrým příkladem eh, omezování byrokracie, je třeba ji omezit pouze na konzultace. Dále Eh, ten formát návrhu. My tedy nyní máme co dočinění s nařízením, to znamená něčím, co platí přímo a v celé Evropské unii. Eh, švédský parlament ovšem eh, si přeje spíše formu směrnice, tak jak je tomu dnes. Směrnice dává členským zemím lepší šanci eh, zakomponovat hladce novou legislativu do svého právního systému a rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi základních práv, eh, což je třeba udržovat v rovnováze. Ochrana dat je samozřejmě zásadní věc v demokratické společnosti, podobně jako eh, svoboda projevu a svoboda informací. Ochrana dat je ovšem omezení eh, sběru, zpracovávání a sdělování eh, dat. A to znamená, že jde o základní právo, které omezuje jiná základní práva. Základní práva obvykle bývají zakotvena v ústavní, nikoli obyčejných zákonných ustanoveních. A e, tady se můžeme dostat do konfliktu s ústavami některých členských zemí v případě nařízení. Pokud ovšem eh, budeme, půjdeme cestou směrnice, je to cesta bezpečný. Ochrana dat musí být tedy vyvažována proti svobodě projevu a svobodě informací a také eh, proti svobodě využívat data. To, je, to jsou potřeby zejména eh, ve veřejném sektoru, v akademické, na akademické půdě a v soukromém prostoru. Eh, pokud používáte data, obvykle tak činíte se souhlasem eh, majitele či uživatele. Uživatelé se samozřejmě vzdávají určité části svého soukromí, například na Facebooku. Každý užitel, uživatel eh, například eh, webového e-mailového rozhraní eh, musí důvěřovat svému poskytovateli a to se musí také ošetřit vhodně. Užívání dat by mělo být konsensuální a neměli bychom tedy zasahovat do naprosto neškodného ukládání dat. Problém ovšem je zneužívání těchto soukromých dat, a to v soukromém i veřejném sektoru. To znamená používání dat nad rámec toho, co bylo odsouhlašeno, případně škodlivým způsobem. E, nicméně e, citlivých informacích jsou skutečně velmi odlišné představy. E, někteří si rádi sdělují eh, osobní data eh, taková, u kterých by to eh, jiné vůbec nenapadlo. Jedním z rozhodnutím, které činíte, je problém v tom, že dostáváte většinou podmínky služeb psané těžko srozumitelným právnickým jazykem. Čili jestliže přijmete podmínky nějaké služby, často se vám stává, eh, že vůbec nevíte, co tím de facto podepisujete nebo odklikáváte. Eh, vy, kteří používáte třeba Facebook nebo Hotmail nebo něco podobného, eh, víte, co všechno umožňujete svému poskytovateli? Většinou ne. Problém je, že lidé mohou vymáhat svá práva pouze tehdy, když je znají a chápou. Pokud by pokud by eh, uživatelé eh, dávali, eh, dávali souhlas s používáním svých dat tím způsobem, že by jste musela být písemná smlouva, tak to by bylo asi daleko silnější než přijímání dalších zákonů. Ale nic tady nepředjímám. Důležité je, abychom eh, zkusili jednu věc a to je eh, celkový rámec pro eh, dobrovolné sdělení dat. Takový případ to je třeba Creative Commons. Tady je jasné, co se chrání. A podobná jasná uspořádání by pomohla také v biznisu i uživatelům. Pokud by lidé eh, byli srozuměni zprávy, pak by asi tyto eh, služby používali daleko ochotněji. Takže abych to zhrnul do několika bodů. Za prvé eh, máme různé národní právní tradice a příliš detailní předpisy by se v některých zemích těžko plnily. Za druhé Právní ochrana osobních dat je zásadní pro ochranu osobní integrity a také důvěry eh, ve internetové služby. Za třetí, Legislativa na ochranu dat se většinou dostává do konfliktu s jinými základními právy, jako je svoboda projevu a svoboda informací, takže nezapomeňte na to. Za čtvrté, Eh, nekomplikujte zbytečně veřejným i eh, soukromým uživatelům používat data pro legitimní pří, eh, účely. Je, je jasné, že takováto data musí být někde zpracovávána a ukládána. Dále pokud se týče práv spojených s daty, lidé by ji měli rozumět. Děkuji. Dobře, a já myslím, že teď je čas na debatu. Pokud máte otázky, komentáře. With Lord... Jako první opět Lord Henny, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Především bych rád řekl pár slov Claude Moraesovi, eh, příteli a kolegovi, většinou s ním souhlasím, ale tentokrát eh, vy jste říkali, že se kriticky vyjadřujete o práci národních eh, parlamentů, které se týkají také NSA. Je zapotřebí poukázat na ten problém, které měly eh, národní orgány při vyšetřování, ty národní výbory, které se zabývají eh, bezpečnostní a informační službou, mají eh, takovou kompetenci, kterou nemá Evropský parlament. To znamená, že musí být velice opatrné v tom, co říkají, protože jsou přímo zodpovědné svým, voličstv, svým voličům dané zemi. U nás bezpečnostní výbor je výborem složený z obou dvou komor a možná eh, jednají pomalu, nicméně se tím zabývají. A ty mají konečnou zodpovědnost této oblasti a Evropská unie nemá. Co se týče ochrany osobních údajů, určitým způsobem je to velký problém, jak se na to podíváme, jsou tu tři síly, které jsou v konfliktu. Ta první byla právě zmíněna, a o které hovoří také Claude Moraes, a to je národní bezpečnost. Není pochyb o tom, že eh, kriminálníci a teroristé využívají veškerou technologii, veškerý technologický pokrok, který mají. To však není jediná věc, která se týká ochrany e, osobních údajů. O ní jsme diskutovali v celé řadě zasedání a je nesmírně důležitá. Ale je tu ještě třetí prvek, který ještě nebyl pří, m, příliš prodiskutován. A trochu se tam zmínil uh, pan uh, Siegfried. A to znamená že nemáme zatěžovat naše podnikání, naše podniky takovým břemenem, které by je znevýhodňovaly vůči eh, třetím stranám, protože my v mezinárodním obchodu jsme vzájemně provázaní. Takže toto všechno je velice složité, jak všechny tyto aspekty mezi sebou provázat. Já tedy nekritizuji radu, protože eh, trvá dlouho, než se dosáhne z toho nejlepšího bodu. Ano, Evropský parlament předloží své názory, je zapotřebí je brát skutečně vážně, je to nutné, ale tyto tři hnací síly, které často bývají v rozporu, se opravdu nesnadno skloubí. A pokud mohu říct něco skutečně osobně, eh, celá tato oblast se rozvíjí obrovským tempem změny za posledních 20 let budou překonány za další dva či tři roky. A jsme v situaci, která se neustále mění. Opravdu se ptám, zda zařízení, které se používá často v našem legislativním řízení, takzvaná sunset clause u legislativy, která e, vyžaduje, abychom se k tomu tématu vrátili tedy po určité době, a e, to způsobuje, že, se, e, že, že vám nezůstane e, legislativní akt, který už neslouží svému účelu. Zda něco takového by se nemělo začlenit i do procesu vyjednávání mezi radou a parlamentem. Děkuji vám, Lodehany. Ještě někdo další chce přednes svůj komentář? Jste vítáni. Nikdo další v tuto chvíli? Není-li tomu tak, tak závěrečný komentář, prosím. Filipe. Uh, Nejprve bych chtěl poděkovat uh, ostatním uh, panelistům i těm, kteří vystoupili v diskusi za to, jak upozornili na všechny výzvy a problémy, které jsou nesmírně závažné. Nejprve bych chtěla vysvětlit, že podle mého názoru e, sdílíme většinu těch obav, které vyjadřujete. A myslím si, že to je dobře, protože to znamená, je dobře, že ty obavy se stále e, vynořují, respektive, že na ně stále upozorňujeme, protože už vlastně e, během uplynulých dvou let se stále ukazují. Bylo předloženo 2000 pozměňovacích návrhů ještě předtím, než se nám podařilo vyjednat ten společný text. A e, buďte si jisti, že tyto pozměňovací návrhy většinou e, se věnovali právě těmto obavám, právě těmto věcem. E, ty, mm, ta, ta jednání se vedla napříč politickými stranami a i mm, s vašimi politickými stranami se nám podařilo mm, dojednat text, na němž nakonec se shodl um, Evropský parlament. Rovněž jsme vedli konsultace se současnými stranami, ty konsultace proběhly i ve členských státech a já mám dojem, že pokud byste si znovu pročetli ten postoj, který jsme minulý týden schválili, tak byste zjistili, že tam je celá řada změn, po kterých vlastně voláte. Takže ty texty, eh, které jsou, pardon, ty eh, věci, o kterých hovoříte eh, ve svých dokumentech, tak ty se tam nakonec objevily právě díky těm konzultacím, které jsme vedli mezi sebou i s vámi. Chci říci, že jsme vlastně jaksi překopali téměř každý článek toho původního návrhu komise a myslím si, že už jsme na dobré cestě. Co se týče těch jednotných kontaktních míst, tak si myslím, že je důležité vědět, že už dnes zde existuje takový problém v rámci našeho vnitřního trhu. Už dnes zde existuje problém s tím, že všichni evropští občané, snad kromě Lucemburčanů, eh, se musí obracet na společnost Amazon v Lucemburku a už teď vlastně je to mm, právně velice nejisté a i obecně to nejisté, jak vlastně to je s těmi postupy. Takže pro dnešní evropské občany je dost těžké, aby dokázali chránit svá práva na ochranu údajů na vnitřním trhu, zejména vůči firm, které na náš trh přichází ze zahraničí. A co se týče pravidla hospodářské soutěže, tak tam máme rovná pravidla a máme zde také pravidla na ochranu hospodářské soutěže. Myslím si, že i tam by bylo dobré eh, hovořit o tom, že vlastně i ochrana údajů je určité pravidlo, které musí chránit všechny aktéry na trhu stejným způsobem. Evropský parlament také um, přináší novou formulaci, která například říká, že občan se může obrátit na orgán ve svém vlastním členském státě a teprve ten orgán musí vlastně jednat s tím jednotným kontaktním místem, který třeba sídlí jinde a musí se, na, na tom, musí se dohodnout na společném výkladu. A to je vlastně to, čeho, po čem jsme volali. Eh, usilujeme o právní jistotu, o jednotné uplatňování a je to zejména důležité pro podnikatelskou sféru, pro podniky, protože eh, nechceme, abyste byli eh, tyto eh, takové nepoctivé výhody. Toho jsme se chtěli zbavit. V současnosti zde existuje 28 různých právních řádů, různých standardů a firmy, které přichází ze zahraničí, aby působily na trhu v Evropské unii, Mm, ty vlastně se vůbec nezajímají o to, jak vypadají ty standardy ochrany eh, v jednotlivých členských státech a tím vlastně mají velkou konkurenční výhodu v porovnání s evropskými firmami. A týká se to zejména různých nových eh, služeb eh, mm, internetu a komunikací. My zde voláme po změně takového systému ale musí to vypadat tak, abyste nebyli nějaké konkurenční výhody eh, třeba pro firmu Google nebo Facebook, které vlastně přichází na trh, eh, získají a které mají také v současnosti, v současnosti obrovský podíl na tom evropském trhu. Chtěli bychom zde proto ten společný přístup jak vnitrostátních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Bylo by dobré, abychom se soustředili na ty problémy, které se musí dořešit jak v rámci tady toho, tady toho nařízení. A také děkuji za vaše návrhy, které o to usilují. Já i ostatní kolegové, kteří jsme pracovali na přípravě navrhu toho nařízení, jsme samozřejmě eh, otevřeni dalšímu případnému dialogu, který bychom s vámi rádi vedli. Můžeme hovořit o nějak dalších konkrétních věcech, eh, protože my sami chceme, aby to bylo nařízení, které jednak bude brát v úvahu technologický vývoj v budoucích letech, ale který zároveň, eh, nařízení, které bude zároveň eh, co do největší míry technologicky neutrální, které bude vycházet z určitých zásad a Eh, definic, které mohou eh, se vztahovat i na budoucí technologie, které se možná v některých eh, letech zase objeví. Máme zde třeba různé nové inovace, jako ty Google brýle a tak dále. To jsou věci, které určitě ještě dále ovlivní tu oblast ochrany osobních údajů. Takže prosím, nepromarněte ty nasledující týdny a měsíce, kdy vlastně Rada bude formulovat svůj společný postoj a prosím, uvědomte si, že my chceme také prezentovat evropským občanům výsledek, který zaručí, že budou jejich práva na osobní údaje lépe chráněna v Evropě. Takže je to naše společná odpovědnost. Pane předseda, chci vám ještě říci, že jsem dostal jeden dotaz, takže možná bychom na něho měli odpovědět hned. A pak dáme ještě slovo panu Kladu eh, Moresovi a panu eh, Sigridovi. Paní Sandra Moretti z italského parlamentu. Jo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem řečníkům a zpravodajům k tomuto velice aktuálnímu tématu. Chtěla jsem sdělit eh, vašemu výboru, že v Itálii diskutujeme v poslanecké sněmovně o tomto tématu je to téma, k němuž je předložen návrh zákona a v článku 16 a 17 směrnice se hovoří o e, napravení a zrušení a také e, nároku na zapomenutí e, údajů. To všechno zpracováváme. My samozřejmě eh, nechceme eh, nějakým způsobem eh, omezi, omezovat internet. Chceme, aby na internetu byly skutečné svobody, nikoli anonymita. Jsme tedy proti té formě anonymity, ve které se mohou skrývat i závažné projevy násilí, urážky, neboli když se internet stává místem agrese, útoků. V těchto dnech v Itálie, v Itálii je tato diskuze skutečně velice živě vedena, eh, protože se týká Eh, různých eh, trestných činů a našeho návrhu zákona. Náš návrh zákona chce vyvážit jednotlivá práva. Na jedné straně právo na hm, svobodný projev, na svobodu projevu, na informace a na druhé straně právo osoby na ochranu před jakoukoliv formou agrese a hm, útoku na důstojnost člověka. Zapotřebí je chránit zejména eh, slabší eh, osoby, které mohou, mm, které mohou být ohroženy, mohou získávat nebo dostávat hrozby z internetu. Je vidět tedy, jak se člověk eh, jmenuje. Je zapotřebí na internetu hájit veškerou celistvou osobní důstojnost člověka. U nás je velice důležité nyní téma eh, šikany po internetu. A my se tedy tomuto věnujeme z právního, technického a legislativního hlediska, ale také z kulturního hlediska, neboli je zapotřebí vzdělávat mladé lidi k tomu, jak využívat internet a přitom se hájit před jakoukoliv formou agrese. Dnešní formy agrese jsou velice e, silné, e, tvrdé oproti ženám, které například mají e, odvahu ukázat obličeje agresorů. A v Evropské unii, tedy ze strany Evropského parlamentu, z tohoto pohledu potřebujeme jednat velmi rozhodně. Musíme jasně stanovit meze ve kterých členské státy potom mají jednat. Děkuji. Děkuji vám, paní Moretti, za toto zhrnutí diskuze e, z italské sněmovny. A přejete si říct si pár slov, jen velice stručně. Claude, prosím, chcete něco okomentovat? Um, if I may, um... Pokud ještě mám čas, tak bych chtěla velice stručně odpovědět na to, co říkala Tany. Já sám ho velice respektuji, mnohem více ho respektuji já jeho, než zřejmě on mě. Myslím si, že on velice dobře, možná eh, nejlépe v této zemi eh, rozumí této věci. Jedna z věcí, která je na, na Evropském parlamentu jedinečná, je to, že eh, Evropský parlament nemá odpovědnost nad eh, spravodajskými službami s výjimkou tedy takzvaného SITCENu, což je taková malá, malé středisko pro spravodajské služby. Takže já s vámi nesouhlasím pouze ve věci, kdy jsem, že, že, že tedy nemáme odpovědnost nad eh, těmi spravodajskými službami. Eh, hovořil jste, že třeba ve Švédsku nebo eh, ve Spojeném království je to jinak. Ale jde o to, že my jsme zde měli jedinečnou příležitost vyslechnout si výsledky vyšetřovacího výboru vašich parlamentů. Došlo to vlastně v době, kdy ta nařčení vůči NSA byla úplně na vrcholu, že probíhalo mm, Nejvíce se to um, debatovalo, také jsme navštívili USA, proběhlo slyšení v kongresu a uh, nejdůležitější věcí je to, že jsme vlastně zjistili, že tím hlavním problémem je to, že vy, co by zvolení zástupci v parlamentu, musíte řešit velice vážný problém. Pokud jste v tom výboru, který odpovídá za spravodajské služby, tak ve, po většinu času s tím nemáte mnoho potíží. Nicméně, když vlastně najednou došlo k těm naštěním ze strany NSA, tak to vlastně bylo takový blesk čistého nebe, protože nějaká taková podobná, podobný skandal bylo, to bylo někdy v 70. letech. A najednou došlo k, této, mm, k tomuto nařčení, k těmto odhalením. A celá řada takových těchto vyšetřovacích eh, výborů vlastně najednou byla žádána, aby to řešila, aby se tomu věnovala, aby to prošetřila. A dost vnitrostátních parlamentů muselo vynaložit mnoho eh, odvahy k tomu, aby se do toho pustilo a vlastně mm, museli najednou hovořit se svými spravodajskými službami, které e, však e, fungují vlastně úplně na jiné úrovni, na mnohem moderní úrovni, než vlastně fungovaly ty systémy těch vyšetřovacích e, výborů v těch parlamentech. A mm, v některých vnitrostátních parlamentech tedy chyběla trošku odvaha snažit se vyšetřovat fungování těch velice moderních spravodajských služeb. A my zde tedy v této zprávě rovněž voláme nebo navrhujeme to, že chceme také zmodernizovat tato, tyto systémy dohledu nad těmito spravodajskými službami, protože jinak ty spravodajské služby nabobtnají a zároveň ten dozor nad nimi se, mm, se sníží. A e, NSA se vlastně, stalo, něco podobného se stalo v USA, NSA se vlastně vymkla kontrole. Já když, eh, když zde budu eh, k národním parlamentům, tak si myslím, že to je jedno z poučení, které z toho celkově vyplynulo, že je zapotřebí modernizovat ty systémy dohledu nad spravodajskými službami. Musí zde být určitý, eh, určitý systém Hmm, my jsme vlastně hmm, teď měli hmm, určitou, určitou dobu, abychom se nad tím znovu zamysleli, abychom se zamysleli nad tím dozorem, nad těmito subjekty. Ano, děkuji, Klode. Vidím, že se ještě někdo přihlásil, i když to nebylo úplně už eh, plánu, tak pan Bronx. Pane Bronxi, prosím stručně, pokud se chcete ještě přihlásit do diskuse. Ano, já já jsem také se účastnil těch slyšení, těch vyšetřovacích slyšení a myslím si, že, bylo, že tam bylo mnoho zaj- velice nových informací, ta slyšení byla opravdu zajímavá. Um, některé věci, to mě moc nepřekvapilo, že se vlády navzájem špehují, pak tam jsme se dozvěděli, že vlády špehují své občany, že vlastně považují za své nepřátele. Tak to tedy je, sice není to ideální, no ale tak to vlády dělají. Ale to, co mě velice překvapilo, uh, je to, že se ukázalo, že mm, byl tam, byla tam paní z MI5, nepamatuji si zcela její jméno, a ona řekla, že vlády zcela běžně špehují své ministry, mm, kteří jsou ve vládě. A to mě tedy opravdu <laughs> dost eh, překvapilo a zajímalo by mě, k čemu vlastně potom takové informace eh, jsou využívány. Um, pan předseda, děkuji, že jste byl stručný a nyní dávám slovo nejprve panu Siegfriedovi a poté, pokud se k tomu ještě někdo chcete vyjádřit, tak prosím stručně, protože už jsme trošku pozadu uh, a musíme se ještě podívat na další část eh, našeho pořadu, který se bude eh, týkat právě Evropského úřadu, Evropského žalobce. Um, děkuji za slovo. Už zde zaznělo, že i regulace internetu je dost obtížná oblastí, protože to vlastně není ani v národní kompetenci, ani v evropské kompetenci. Je to, ten internet je vlastně světová aréna, kde existuje velká, eh, kde panuje velká konkurence mezi podniky. A eh, je důležité, aby podniky mohly, eh, mohly důvěřovat evropské evropské legislativě. Je zde nebezpečí, že vlastně se budou podnikatelé nebo investoři odvracet. A co se týče komentářů, které jste zazněli, byl zde komentář, že by tedy evropské podniky neměly být znevýhodňovány, tak to zcela jistě nikdo nechce. Hm, myslím si, že však tuto otázku musíme řešit velice obezřetně. Ano, děkuji. Vaše odpověď byla stručná a ještě dávám slovo panu zpravodaji, panu Albrechtovi, zda se chce vyjádřit tomu posledním komentáři, který zazněl, k té poslední otázce. Já děkuji, já bych vás... Já bych chtěla pouze upozornit na věci, které se ještě musí dále zlepšit. Musíme um, postupovat v našem společném zájmu. Nechceme více byrokratické zátěže, a chceme jí méně a to je náš společný zájem, na tom se všichni shodneme. Myslím si, že zcela jistě všechny politické skupiny Evropského parlamentu se o to pokusili v, mm, při přípravě toho dokumentu, ale myslím si, že bychom se um, ještě společně do toho měli pustit, měli bychom usilovat o zlepšení té situace. Um, Myslím si, že ty, ty věci, na kterých nám záleží, na které chceme usilovat, jsou společné. Ano, děkuji. Říká předseda, teď se dostáváme vlastně k poslední kapitole dnešního odpoledne. Týká se to Evropského úřadu veřejného žalobce. Poprosím, abyste připravili všichni, kteří se mají účastnit té poslední části, paní Brigitte Sibel, pan Nikolaj Cyprian Nikr, který je předsedou um, ústavního výboru rumunského parlamentu. Poprosím vás, abyste se přesunuli k nám zde k řečnickému stolu, abychom mohli co nejrychleji začít. Thank you. Thank you.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 Shall we go? Right away. Okay. Okay. Shall we go? Shall we go right away, please? Tak se do toho pustíme. The issue is not less important. I'm sure you have it. Tak eh, to poslední téma určitě není nějak méně důležité. Eh, asi si pamatujete, že jedním z cílů Lisabonské smlouvy bylo eh, zakročit proti organizovanému eh, zločinu na evropské úrovni. Evropská komise z vlastní iniciativy se snažila vytvořit vlastní právní základ pro eh, evropského eh, žalobce a vůbec nástroje strany spolupráce v trestních věcech. Eh, máme na to tady článek 86 samozřejmě, ale hm, chtěli jsme něco, co by nás také propilo s článek, článkem 83 této samlouvy. Samozřejmě, že ta iniciativa měla svá sporná místa a nedostatky eh, související eh, s neochotou členských eh, zemí vpustit do této oblasti Evropskou unii. A dosavadní pouze mezi vládní spolupráci mezi právními systémy členských zemí a samozřejmě jsou s tím spojené eh, technické eh, potíže, jak jsme třeba už eh, viděli v souvislosti s Eurojustem. A některé národní parlamenty dokonce použili žlutou kartu, to znamená znepokojení nad legislativními záměry komise. Třeba eh, měli jsme tady nedávno požadavek na komisi, aby se z eh, procedurální práva, práva na tlumočení, na informaci v trestním řízení, právo na advokáta, aby byla upravena eh, v souvislosti s evropským zatýkacím příkazem. No a Vyslechněme si tedy naše, našeho eh, stínového zpravodaje, zpravodajku paní Birgit Sýpl eh, k tématu veřejného žalobce a eh, později si vyslechneme také pana Nikolaje Cypriana za rumunskou stranu, rumunskou slánskou sněmovnu. Děkuji vám. Tak je to poslední téma dnešního dne, eh, únavného dne, takže já bych tomu přizpůsobila začátek mého vstupu. Myslím si, že je skutečně dobré, že eh, zde máme možnost přímé výměny mezi poslanci různých parlamentů. Pro mě navíc je to eh, velice zajímavá věc, poněvadž já už jsem dnes Eh, dnes eh, musela zastupovat další kolegy. No, my hovoříme, hovořili jsme o Europolu a dnes máme na, a zde teď máme téma Evropského veřejného žalobce a eh, soudního evropského zatýkacího příkazu. Musíme říct, že my jsme se hodně zaměřovali na problematiku stíhání. A to má svoje jednotlivosti, které jsou nezbytné a potřebné. A je třeba říci ovšem připomenout, že toto je pouze jedna část našeho právního systému, eh, poněvadž ty pravomoci eh, v trestním stíhání jsou v rukou veřejných orgánů, státních orgánů. Eh, nicméně, abychom měli vyvážený a důvěryhodný právní systém, potřebujeme k tomu nejenom eh, spolupráci v oblasti stíhání, ale také v oblasti ob, obhajoby a procedurálních práv občanů. A budu se tedy zabývat právě touto stránkou nejenom u veřejného žalobce a trestním zatýkacím příkazu, ale také v oblasti těch procedurálních práv. Proč? Protože pokud bude mít tento evropský veřejný žalobce eh, silnou pozici v Evropské unii, eh, pak je otázka, jaká bude protiváha, čili jaká bude váha obhajoby. Já bych začala několika konkrétními body eh, k veřejnému žalobci. Evropský parlament a všechny jeho politické skupiny se obecně shodují na tom, že úřad Evropského veřejného žalobce, který bude pověřen zejména úkoly eh, stíhání finančních podvodů podvodů proti finančním zájmům Evropské unie, že toto je skutečně dobrý nápad takovýto úřad zřídit. Nicméně jsou zde i problémy. Na jedné straně eh, rozhodnutí v této instituci se odehrává konsensuálně, což znamená, že my nerozhodujeme ovšem detailně, ale my jako parlament pouze můžeme schválit nebo neschválit konečný návrh. Takže proto my jsme v první fázi začali vylíčením naší pozice jak bychom si představovali ten návrh, kdyby, pokud eh, Rada s komisí budou chtít, aby jejich návrh byl v parlamentu v konečném efektu schválen. A něco podobného bude taky v případě toho evropského zatýkacího příkazu. Jedním z návrhem, jedním, jednou z částí tohoto návrhu bylo to, že chceme jít eh, velmi silného a nezávislého evropského veřejného žalobce. A na druhé straně eh, chceme také, aby bylo jasno eh, v právech ohledně obhajoby a procedurálních právech, poněvadž eh, máme pocit, že mnoho je zatím otevřeno. Ale je třeba to vyjasnit. Eh, protože eh, ono taky právo na advokáta není splatné, pokud si ho nemůžete dovolit například. Dále je tady otázka eh, procedurální prezumce neviny a dále třeba z Německa se nám dostalo komentáře, že právě tento, tato část nebyla dostatečně zvážena. No a samozřejmě Eh, eh, pokud eh, tedy se má rozhodnout o vině či nevině, tak je třeba, aby byly jasno, aby bylo jasno, co je významem toho, co je řečeno a všechny dopady. To znamená, že zamyslet se na nad pravomocemi eh, stíhající strany, tedy toho evropského veřejného žalobce, a na druhé straně eh, ta práva eh, na obhajobu, práva procedurální. Čili tady jsme chtěli, aby to bylo vyvážené a aby to bylo v platnosti hned od začátku, kdy začne fungovat tento veřejný žálobce. A to znamená, že pokud se nám to podaří, budeme moci eh, rozšířit eh, europrokurátorské pravomoce také do jiných oblastí. Eh, nicméně dostali jsme už několik žlutých karet od národních parlamentů, ale řekněme si otevřeně, že pokud europrokurátor má být účinnou institucí a také aby to bylo na prospěch našim ekonomickým zájmům. Moc by tomu nepomohlo, kdyby se zapojilo pouze devět členských zemí. Pokud se nezapojí všechny členské země, lze pochybovat o efektivnosti tohoto opatření. Takže tolik eh, k veřejnému žalobci či prokurátorovi. Nyní k evropskému zatýkacímu příkazu. Víte, že to už léta funguje, výsledky jsou dobré eh, v oblasti spolupráce při pátrání po stíhaných osobách či hledaných osobách. Nicméně opět se naráží na problémy a to opakovaně které se dosud nepodařilo vyřešit. E, jaké jsou tady problémy s evropským zatýkacím příkazem? Tak jedna věc je taková, že není jasné, jaké jsou typy trestných činů, které mohou vyvolat e, spuštění evropského zatýkacího e, příkazu. Někdy to mohou být jenom drobné, drobné zločiny, eh, někdy jde o podání svědectví a někdy jde o stíhání eh, osoby, která je pravděpodobným pachatelem, ale eh, velice často se stává to, že lidé jsou zadrženi v jedné zemi a ve druhé zemi se začínají sbírat důkazy proti nim a ta osoba může být měsíce a dokonce léta zadržována v neznámém prostředí, kde se nedomluví a tak dále. Dokonce máme i případy zadržení eh, osob a držení ve vazbě eh, bez pořádného pořádných důvodů. Eh, když vám to někdo provede, že vás na rok prostě zavře do vězení v cizí zemi, tak to je se rovná zničení života. Eh, proto hovoříme o eh, prezumci neviny. Jestliže se u vás doma rozkřikne, že jste ve vězení někde v zahraničí, tak to samozřejmě už poškodí vaši pověst. Sice ne každý tomu bude věřit, že jste se skutečně něčeho dopustili, ale jakmile se vrátíte, poznáte, že se atmosféra změnila. Čili opět tady je prostor pro úpravu fungování evropského zatýkacího příkazu. Nechceme ho úplně zrušit, ale chceme zlepšit jeho fungování. Ano, existuje několik různých eh, bodů, kde je možné toto fungování zlepšit a proto jsme požádali komisi o několik, příklad, několik návrhů, aby například eh, jsme se zabývali respektováním, tedy eh, procedurálními právy, o níž bude tedy rozhodnout teprve, a aby opravdu byla respektována. A potom také je třeba splnit nejdříve určité podmínky, než je možné aktivovat nástroj Evropského zatýkacího příkazu. Ty podmínky by měly být přesněji stanoveny. A také by mělo být jasno v, o možných alternativách, zejména alternativách eh, k předběžné vazbě, poněvadž eh, je třeba možné uspořádat videokonferenci, eh, pokud potřebujete vyslechnout svědka, není třeba ho zadržovat a podobně. A poslední bod, ať děláte cokoliv, vždycky je zde nebezpečí chyby a špatného úsudku. Čili i toto je třeba ošetřit. A samozřejmě, pokud někdo byl zadržen, vězněn a ukáže se, že neprávem, pak by zde měla být nějaká kompenzace za škody způsobené ve vašem životě. Čili je to otázka také procedurálních práv. A nás by samozřejmě zajímalo, jak se na to dívají také poslanci vnitrostátních parlamentů. No, Já bych vám chtěl připomenout, že se toto zasedání chýlí ke konci. Do 6.30 bychom měli skončit. Prosím, mějte to na paměti, abychom mohli správně tedy řídit naše diskusy. Pan Nikolaj Sibrenika, místo předseda hm, výboru pro právní záležitosti rumunské poslanecké sněmovny. Až... Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych rád eh, řekl, že Rumunsko vyjadřuje svoji politickou podporu vytvoření evropského veřejného žalobce. Je to zapotřebí pro eh, vytvoření prostoru spravedlnosti, bezpečnosti a svobody v Evropské unii a proto je toto velice důležité. Ohledně tohoto návrhu komise, to bylo 18 hlasů proti 56, takže jsme měli určité výhrady s tím, že jsme říkali, že tímto jsou popírána pravidla subsidiarity. Vytvoření úřadu veřejného žalobce je široce sdílen, ale je zapotřebí zlepšit návrh komise. Co se týče struktury Rumunsko, jsem říkal, že je pro vytvoření úřadu veřejného žalobce evropského, aby to byla decentralizovaná a integrovaná struktura s exkluzivní kompetencí pro, pro trestné činy eh, proti finančním zájmu e EU. Je zapotřebí, aby tento orgán byl eh, samostatný, aby dobře fungoval a eh, abych řekl něco přesnějšího o pozici Rumunska, naše vláda si přeje větší výkonnost pro veškerá opatření boje proti eh, podvodům s evropskými prostředky a jsme pro vytvoření orgánu, který bude mít patřičné zdroje k tomu, aby vedl šetření a také stíhání podezřelého z podvodů anebo jiných eh, nelegálních činností postihujících zájmy EU na úrovni národní či přeshraniční. V poslanecké sněmovně a specializovaném výboru pro vnitřní záležitosti eh, pro práva občanů je zapotřebí tedy zajistit práva všech, eh, kdo jsou předmětem eh, trestního řízení. Eh, pro tuto chvíli není situace uspokojivá. Zdůraznili jsme skutečnost, že přípustnost eh, provádění důkazů přeshraničně a úroveň spolupráce členských států lze eh, dosáhnout pouze pokud zde bude Evropský úřad veřejného žalobce, protože tu jsou různé rozdíly eh, v právním systému, což by mohlo způsobit jakýsi shopping, jakýsi výběr toho, hm, toho právního systému, který je, který je vhodnější, výhodnější pro ehm, podezřelého. Rumunské ministerstvo spravedlnosti a poslanecká sněmovna eh, předložilo tyto, eh, mm, tyto principy. Je zapotřebí zajistit, že návrh nařízení eh, stanoví také mm, příslušnou vnitrostátní jurisdikci. Je zapotřebí, zde byly patřičné prvky umožňující žalobcům z členských států a Evropskému veřejnému žalobci, aby přijímali vnitřní procedurální eh, mm, pravidla. Je zapotřebí stanovit jasná pravidla také ohledně kariérního eh, postupu a na zástupců, jak tedy u veřejného žalobce, tak jeho eh, zástupců. A také je zapotřebí zajistit, že zde bude eh, jasně stanoveno pravidlo a podmínky kompenzace pro ty, kdo byli neoprávněně předvedeni tímto způsobem a stíháni eh, Evropským úřadem veřejného žalobce. Také chceme zdůraznit význam toho, že zapotřebí jasně stanovit rozsah kontroly, a to proto, abychom vyjasnili i kompetenci Evropského soudního dvora a aspekty, které se týkají nejistoty způsobené možností eh, rozporovat eh, činnost eh, veřejného žalobce. Je tedy zapotřebí, abychom toto zcela jasně všechno zhodnotili. Zapotřebí zajest, opa, zavést opatření týkající se kompenzace právních výdajů. Ustanovení Evropského úřadu veřejného žalobce bez nadnárodního orgánu Evropské unie a uchovávání pravomoci e, v, ve vnitrostátním právu by mohlo vést k tomu, že se nám nepovede dosáhnout cíle. Rumunsko je pro Eh, vytvoření Evropského veřejného žalobce, ale potřebujeme se tímto mm, návrhem zabývat hlouběji a najít kompromis. Doposud tématické diskuse v pracovních skupinách nevedly ke konkrétním výsledkům. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, eh, pane Cyprian Niko, za tento jasný pohled rumunského parlamentu na tuto iniciativu komise. A nyní eh, zahájíme diskuzi. Prosím, hovořte stručně, abychom tu debatu skutečně mohli provést a skončili 6.30. Jako první pan Mile eh, z maďarského parlamentu. Prosím, máte slovo. Előjáróban engedje meg, hogy Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych řekl hned na začátku, že maďarský parlament plně souhlasí se skutečností, že vinní lidé mají být zatčeni a mají být voláni k zodpovědnosti za své činy. A za tímto účelem musíme najít tu nejefektivnější metodu. Co se týče maďarského parlamentu, Rozhodnutí bylo přijato 1. října o porušování principu subsidiarity. Dvě opoziční strana byly součástí této dohody. Byl přijat návrh ohledně ustanovení Evropského úřadu veřejného žalobce. Co se týče celého postupu, Ohledně hm, prioritních legislativních návrhů. My jsme hm, my bychom je měli používat a měly by se vztahovat k zásadním věcem pro život e, země. 14 národních e, parlamentů se shodlo právě na tom. Co se týče subsidiarity, Nemáme dostatek argumentů. A co se týče rozmanitosti postupů, stačilo by je zharmonizovat. Avšak, ale co do přidané hodnoty vytvoření Evropského úřadu veřejného žalobce, nemáme dostatek detailů v onom návrhu, nenalezli jsme je. Co se týče výhradních práv, to je tam také problém. Návrh nařízení ukazuje, že čtyři týdny po té, co bylo eh, eh, přijato stanovisko parlamentu, 27. listopadu eh, odpověděla komise. A nehledě na to, že přijali skutečnost, že není snadné najít meze subsidiarity, uvedli, že tam jsou určité prvky, které nespadají do pole působnosti subsidiarity. My máme za to, že toto není eh, vždy oprávněné. Bylo by dobré podívat se na názory národních parlamentů. Nedávno Odůvodněná eh, stanoviska mohou být eh, přijata, jen když máme jasné rozhodnutí. Eh, paní komisařka Reding hovořila o tom, že jednou z priorit je znovu získat důvěru a znovu ji vybudovat. Hovořila také o zodpovědnosti národních parlamentů. My víme, že komise může reagovat třemi různými způsoby. Může změnit návrhy, může zachovat originál, jak je, anebo jej stáhnout. V tomto případě komise by ráda uchovala původní změní nařízení. Já si nemyslím, že taková možnost, která víceméně formalizuje fungování významného úřadu by nám pomohla znovu nabít důvěry. Naopak. Je zjevné, že určité znění eh, dokumentů z komise, například, že budou zvažovat eh, tato stanoviska eh, v legislativě, to nejsou žádné záruky. Co se mne týče, když máme eh, na mysli zodpovědnost parlamentů, a co se týče takového to Evropského úřadu, měli bychom využít této příležitosti a znovu získat důvěru a posilovat ji. S nadějí, že tento text bude přijat eh, v takové podobě, ve které bude také aplikovatelný. Děkuji. Jako další pan Bondralnio eh, z rumunského parlamentu. Danilo. Děkuji. A, eh, pardon, promiň, promiň. Hmm, ano, děkuji. Za slovo Rumunská Poslanecká sněmovna je jednou eh, z národních parlamentů, která také vydala eh, odůvodněné stanovisko, které se týkalo návrhu zřídit úřad Evropského veřejného žalobce. Naše pozice se však eh, mm, trochu změnila. Máme určité dotazy, máme určité otazníky. Mělo by se, mělo by došlo, mělo by dojít ke Eh, zlepšení toho fungování toho budoucího úřadu Evropského veřejného žalobce také by se měla eh, harmonizovat určitá ustanovení hmotného práva, co by místo předseda eh, našeho výboru pro obranu a vnitřní bezpečnost rumunského parlamentu by chtěl říci, že jak si vzpomínám, tak když proběhly konzultace k návrhu zřídit úřad Evropského veřejného žalobce, tak eh, se mluvilo o tom, že se má zjistit, jak vypadají procesní práva, jak jsou chráněna procesní práva a že se mají také zamyslet nad tím, jak budou vypadat, jak bude fungovat fungování OLAFu v novém kontextu. Na, ve Štrasburku minulý týden se ukázalo, že o všech těchto otázkách se velice um, hovořilo a že se, um, ty, že se ta situace v těch věcech musí zlepšit. Chci pouze říci, že se naše sněmovna domnívá, že to jsou velice důležité věci, stejně jak říkal můj kolega Panika. Je důležité eh, zaprvé zajistit to, že ten eh, postup výběru evropského veřejného žalobce bude dostatečně spravedlivý a férový a že zde také musí být dobrý výběr i těch pověřených žalobců, že zde musí být ehm, určité ehm, také určitý jednací řád, určité vnitřní eh, postupy pro úřad Evropského veřejného žalobce. Dále eh, musíme se také věnovat otázce hierarchie mezi evropským veřejným žalobcem a pověřenými žalobci ve vztahu k fungování. Je důležité, aby pověření žalobci mohli fungovat nezávisle. Dále potřebujeme lepší eh, kontrolu i věcí, eh, které vlastně eh, nebyly dotaženy do konce, které byly dokončeny. Další mm, zástupce chorvatského parlamentu. Chtěl bych vám pouze říci, že už bohužel nemáme tolik čas, takže vás poprosím o stručnost. Chtěl bych říci na úvod, že plně oceňuji úsilí a nasazení, které ukazuje komise v tomto ohledu a které přináší v tomto návrhu. Nicméně většina členských zemí se shodla na tom, že sice souhlasí s tímto návrhem, ale je tam spousta námitek. Je to tedy takové ano, ale. A na začátku 19. století existoval velký konflikt mezi mezi pojetím eh, práv. Bylo to vlastně Došlo tedy nejprve, bylo tomu za času Napoleona, kdy se jednalo o těch právních otázkách, pak se hovořilo o tom, kdo vlastně stvořil právo, že to byl člověk. Um, jsou zde tedy určité mm, záměry, na druhou stranu jsou zde věci, které vlastně vychází z praktického života, z, z reálného života. Jsou zde různé kontexty v členských eh, zemích a toto by nemělo je zde otázka, zda to není příliš optimistické myslet si, že zřídíme nějaký nový úřad a najednou se všechny ty otázky vyřeší, zda bychom se spíše neměli věnovat těm um, věcem, které se musí dořešit, nebo těm otázkám chorvatský parlament podporuje obecně tento návrh, ale zároveň jsou zde například dvě velice důležité věci, které se musí změnit. Ten eh, za prvé princip eh, kolegia, mm, princip hierarchické struktury podle našeho názoru, to není příliš realistické, protože hierarchická struktura nemusí vždy jít ruku v ruce s efektivností. A pak to souvisí i s otázkou odpovědnosti. Komu bude tento nový úřad odpovědný? Komu se bude zodpovídat? Podle mého názoru by se měl zodpovídat občanům. Ale nevím, zda to opravdu povede k situaci, kdy nakonec se ta odpovědnost vlastně nepřenese z té národní úrovně na tu úroveň evropskou, že se to vlastně ještě oddálí lidem a občanům. Pak je zde otázka, zda zde má docházet eh, ke specializaci. Bude zde evropský veřejný žalobce, který se bude věnovat pouze nějakému takovému obecně definovanému okruhu trestních činů. To jsou všechno ještě je zde celá řada věcí, ke kterých jsem se chtěl vyjádřit. Co se týče e, nařízení a e, pozměněných nařízení a navrhů. Nejedná se pouze o to, abychom zde měli novou legislativu, ale abychom ji uplatňovali, abychom ji prosazovali. Teď se ukazuje, že hodně členských států e, zvedlo žlutou kartu. A já si myslím, paní Sipl, že ještě není pozdě že není ještě pozdě znovu se nad těmi věcmi zamyslet, znovu je analyzovat a zkusit eh, se zamyslet nad tím, zda možná by pouze nestačilo provést nějaké drobné změny a možná bychom zde měli efektivnější systémy ve všech členských státech. Máme možná trošku mm, takovou iluzi, že ten systém se nějak sám postupem času doladí. No a teď už se blíží volby do Evropského parlamentu. Nestačí pouze dobrá vůle a nasazení. Potřebujeme také i určitou flexibilitu a také trošku rozumu. Ano, děkuji paní Jazavek z parlamentu Černé hory. Já jsem zde. Ano, děkuji. Myslím si, že v této diskusi musí zaznít to, že Právní stát a silné instituce jsou provázané a že jsou důležité pro rozvoj eh, každé evropské země. Ehm, právo musí být dobře uplatňováno, a to zejména v oblasti eh, trestního práva. Souvisí to i s ekonomickým růstem každé každé země, včetně mm, zemí Evropské unie, zemí Evropské unie. Protože to vlastně, ta právní jistota je zapotřebí. Musíme e, zaručit to, že se budou silné instituce, které umožní uplatňovat e, právní stát prostřednictvím oblasti spravedlnosti. V roce, když, když komise plánuje úřad Evropského veřejného žalobce, tak se dnes také hovoří o výběru žalobců, o tom, jak má být eh, jmenován Evropský veřejný žalobce. My jsme schválili takové poměrně originální eh, řešení nebo mm, metodu, Rozhodli jsme se, že zde má být taková určitá rada žalobců mm, z těch tří pětin celkového počtu poslanců a poslankyň. A je důležité, aby vlastně to šlo i v souladu s ekonomickým eh, rozvojem ale ten ekonomický rozvoj, ten bude vycházet teprve z toho, až se vyřeší zásadní problémy v Černé hoře a mezi ně patří také i korupce a organizovaný zločin. Podle mého názoru je zde jedna věc, která je velice zajímavá a s níž souhlasím. Jde tedy o zřízení toho úřadu Evropského veřejného žalobce. Já jsem e, sama právnička a také jsem se dlouho pohybovala v oblasti práva. Myslím si, že bychom se měli zamyslet i nad určitými alternativami třeba té vazby, té vyšetřovací vazby, nebo té vazby, která je před samotným e, stresním řízením. Co se týče úřadu Evropského veřejného žalobce, tak eh, se, ten úřad se musí věnovat takovým trestným činům, k nímž také je možné vydat evropský zatýkací rozkaz. Také se zde hovořilo o tom, že se musí posílit určité procesní záruky, například právo na eh, advokáta. A co se týče důkazů, musíme eh, zde důvěřovat ostatním členským státům a to bude nej, nej, vlastně nejtěžší dosáhnout té úrovně obecné vzájemné důvěry. Pak eh, se ještě musíme zaměřit na takové věci, jako je presumpce neviny. Souhlasím s tím, že to se ještě musí dále propracovat. Eh, a jsou zde ještě eh, další věci, ale úřad Evropského veřejného žalobce by hlavně měl chránit eh, ty eh, finance daňového poplatníka. Děkuji. Nyní pan Ster z nizozemského parlamentu. Děkuji. Je to skutečně dlouhý den a musím říct, že jsem velice rád, že jsem zde celou dobu byl a byl jsem ráno jmenován parlamentem jako zpravodaj právě k této věci, týkající se tedy vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce. A to proto, že máme závažné výhrady proti tomu návrhu, tak jak byl předložen paní komisařkou Reding. Stručně vám mohu říci, že vám pošlu ten poziční dokument eh, nizozemského parlamentu, na jehož základě tedy my jsme proti tomuto návrhu z důvodu subsidiarity, ale také z důvodu související s tím návrhem samotným. Eh, samozřejmě že ta druhá část není úplně zajímavá pro naše dnešní zasedání, ale musím říct, že jsme byli velice zklamáni reakcí Evropské komise na stížnost o subsidiaritě Eh, kterou předneslo mnoho eh, národních parlamentů. Eh, komisařka Redinky i Malström, rádi bychom se jí zeptali, jak se cítí v tomto kontextu s národními parlamenty, protože se zdá, nebo alespoň můj pohled tak vypadá, že Evropská komise se víceméně rozhodla, že Lisabonská smlouva tu není a že ty změny, které byly provedeny v Lisabonské smlouvě týkající se pozice národních parlamentů, nemají žádný dopad. A to velice zklamalo naši zemi. Já si myslím, a to je velice jasné, že podvod musí být řešen a kriminálníci musí být stíháni a odsouzeni. A my v Nizozemí se domníváme, že především toto by měly dělat eh, samotné, sami ty vnitrostátní vlády. Pouze pokud se rozhodnou vnitrostátní vlády, že s tím nic dělat nebudou, tak určitá forma Evropského eh, úřadu veřejného žalobce by mohla být takovým řešením. Nikoli však místo činnosti eh, národních parlamentů. A současně také nesouhlasíme s návrhem, že OLAF a Eurojust by měly být změněny ve prospěch Evropského řadu veřejného žalobce, protože svou práci odvádějí docela dobře. A eh, otázka na řečník je, jakým způsobem Evropský parlament bral v úvahu opozici národních parlamentů, hm, tu zásadní opozici eh, národních parlamentů, i s na hlasy, které hlasování, které se bude konat zítra v Evropském parlamentu, právě o této věci. A opět se zde nebere na vědomí eh, tento problém, který mají národní parlamenty s tímto návrhem. Děkuji. A nyní paní Stapuli z řeckého parlamentu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručná. Jsme přesvědčeni, že je přípustné, aby případech přezraniční kriminality a porušení finančních zájmů EU, aby zde byla mezistátní spolupráce e, v trestním řízení. A to je právě taková oblast, e, kde by se taky měla vykonávat národní spravedlnost a proto je zapotřebí mít určité záruky, které je zapotřebí eh, zachovávat a nikoli je obětovat ve prospěch efektivity. To už zmínilo několik řečníků. Hovořili o těchto problémech. Eh, jsou to problémy týkající se demokratické eh, kontroly nad Evropským úřadem veřejného žalobce a jak se oddělí kompetence Eurojustu, OLAFu a Evropského řadu veřejného žalovce. Tedy ta žlutá karta, kterou pozvedlo několik národních parlamentů, je ospravedlněná. Děkuji. Slyšeli jsme celou řadu námitek. Vraťme se nyní k našemu panelu. Prosím, mějte na paměti časové omezení. Paní Sebl, máte slovo. Děkuji vám, pokusím eh, se odpovědět německy. Všichni řečníci řekli, že jsou v zásadě pro evropského prokurátora. Ale zaznívá tady eh, hodně různých eh, námitek a otázek a pochybností k návrhu komise. Pokud budeme chtít vyřešit všechny podrobnosti, budeme čelit dvěma zásadním výzvám. Za prvé, když hovořím o těchto opatřeních eh, s občany, vždycky se lidé rozčilují. Proč? Potřebujeme jednoho prokurátora pro celou Evropu, když tady máme 28 různých procedurálních způsobů. A druhá námitka, to jsou zcela zřejmě odlišné právní systémy v členských zemích. Přičemž každá členská země je zcela samozřejmě přesvědčena o tom, že má naprosto nejlepší systém, který by se vůbec neměl měnit. A to patří k těm největším výzvám u všech opatření, kde se pokoušíme o spolupráci v oblasti justice. Domnívám se, že by pomohlo, kdyby členské země eh, trošku změkčily svůj postoj, eh, kdyby tedy řekli, dobře, všechny systémy jsou v pořádku, a proč se třeba nepoučit a neskopírovat něco od sousedů? Protože já si myslím, že je nepopiratelné, že u všech dosud přijatých opatření, že totiž eh, drobná míra harmonizace usnadňuje spolupráci při stíhání, eh, při stíhání eh, zločinů a také v oblasti obhajovy. Potřebují všechny členské země, každá členská země, své prokurátory, a to je podobná otázka, jako zda všechny členské země potřebují vlastné, vlastního komisaře. Každý odpoví ano, i když je, jsou pochybnosti o efektivnosti. Čili, co je důležité, je to, že takováto instituce sama o sobě nevyřeší všechny problémy přes noc. Nicméně otázka E, starají se o něco takového už členské země a hovoříme tady o tématu e, podvody poškozující finanční zájmy Unie, tak e, toto je zároveň podvod, který poškozuje všechny evropské daňové poplatníky. No a když se podíváme na čísla z výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak podvody existují, to je překvapení, že? Zhruba 25 prostředků, které se těmito podvody ztratí, se vrací zpět. Podaří se je zpátky vymoct. To není mnoho. A proto potřebujeme samozřejmě spolupráci, aby spolupráci všech členských zemí, poněvadž jeden evropský úřad s tím mnoho nenadělá. Otázka, proč komise nyní nepřekládá žádný nový návrh, tak eh, tady mohu jen spekulovat, ale myslím, že jsou dvě možné odpovědi. Za prvé, komise si myslí, že lepší návrh už existovat nemůže a doufá, eh, že ho prosadí. A nebo v komisi převládá mnoho pochybností a ani v Evropském parlamentu, ani u členských zemí se nerýsuje jasná linie o tom, jak by měl vypadat lepší návrh. Čili to by mohl být druhý argument, druhý důvod, proč komise dosud nic nedělá se svým návrhem. Prostě asi vyčkává. Kromě toho ještě ani nevíme, zda eh, komisaři po 25. květnu se vrátí do svých úřadů. Takže možná je dobré, i když si budou moci prodiskutovat eh, současné pochybnosti. Ale bylo by dobré, kdybychom v zásadě řekli, že potřebujeme eh, tuto instituci a že by bylo dobré také vědět, co si členské země přejí na eh, současném návrhu změnit. Doufám, že tedy do podzimu budeme mít eh, už jasno, možná to bude trvat o něco déle, ale důležité je, abychom se bavili o větší míře harmonizace a tedy eh, sjednocení pravidel. Děkuji vám. A nyní odpovědi. Pan Nika. Já bych rád vysvětlil paní Sipal, proč k tomu má Rumunsko několik poznámek. My jsme měli Eh, velice obtížnou situaci eh, v oblasti lidských práv, pozorovatelů lidských práv, a to už je někdy eh, stará věc od roku 47. Ale my třeba hm, tak trošku slížíme k Polsku jako jako modelu. My jsme určitě proto, aby byla, bylo právo na obhajobu, na férový proces. Důležitá je samozřejmě nezávislost advokátů. Protože, jak tady zaznělo, co je nejlepší pro občany, to vlastně my chceme. My třeba máme problémy s řízením prostředků z evropských fondů. To řízení není nejlepší, dokonce v některých případech došlo k porušení zákona. Proto si myslíme, že ten evropský prokurátor je dobrý nápad. Nicméně myslím si, že skutečně je třeba ještě zapracovat stanoviska národních parlamentů. Ano, děkuji. Myslím, že je čas na to, abychom to uzavřeli. Měli jsme eh, dlouhý den a není to poprvé. My se snažíme tady skonsolidovat eh, osvědčené postupy v meziparlamentním dialogu a v rámci meziparlamentní spolupráce. A je to politická záležitost nejenom pro Evropský parlament, ale také pro národní parlamenty. Vyžádá si to od všech plné nasazení a vzájemnou důvěru a spolupráci a také, abychom se otevřeně bavili o tom, Eh, o co tady jde, co je v sázce, o, o tom, jaké tady máme překážky, eh, které musíme překonat, abychom eh, dosáhli pokroku ve prospěch evropských občanů. Absolvovali jsme sérii panelů a já bych se tu teď pokusil zhrnout. Tak za prvé je jasné, že Evropský parlament a národní parlamenty mají eh, před sebou eh, zásadní úkol spolupráce, aby nastavili směr. Pokud se týče respektování eh, lidských práv, občanských práv, tak to znamená, to je součást vyššího úkolu Eh, vytvoření evropské eh, soudní kultury. A začíná to už třeba jenom vzděláváním kádru. Dále sledování dat a implementace, implementace eh, legislativy na jejich ochranu, to je důležité stejně jako evropské fondy, tak abychom dosáhli cílu policejní spolupráce. Tady bylo zdůrazněno, zdůrazněna rovnováha mezi ochranou dat a jejich efektivním využíváním. To je jenom jiná stránka, tedy rovnováhy mezi bezpečností a mezi zabezpečením dat a tedy eh, soukromím. Ale samozřejmě eh, my čelíme neustálému přílivu nových technologií. Pokud se týče migrace, tak tady zaznělo mnohokrát slovo solidarita a to z dobrých důvodů a také eh, politických řešení eh, pro upřednostnění legální migrace a takto potlačováním té migrace ilegální. V oblasti ochrany dat je zapotřebí zajistit konsistentní a vyšší standardy a stejně tak stejná pravidla pro všechny. No a e, v oblasti justice je třeba zajistit efektivní přístup ke spravedlnosti e, se zajištěním alespoň minimálních standardů, a to jak v Evropském parlamentu, tak také v těch národních. A zvláště jsme zdůraznili otázku procedurálních práv. K tomu máme nyní časový jako a cestovní mapu. A závěrem Evropský parlament a výbor LIPE si vysoce cení vašich příspěvků, vaší spolupráce s Evropským parlamentem. Vaše stanoviska eh, bereme na vědomí, bereme v úvahu a práce, která dosud nebyla dohotovená, budeme se k ní muset vrátit eh, hned, jakmile zasedne nový, nově zvolený Evropský parlament začátkem července. Já vám tedy děkuji eh, za to, že jste přišli, že jste se účastnili, že jste se zapojili. Děkuji. A ještě pan Virdakis Eh, spolupředsedající eh, tento schůze eh, ještě několik slov závěrem. Na závěr dnešního zasedání bych vám chtěl poděkovat za účast a poděkovat vám za příspěvky k vašemu dialogu, který byl zahájen 17. února. na eh, budování oblasti svobody bezpečnosti. Eh, my jsme v posledních letech stavěli na stokholmském programu a na výsledcích z Tampere a z Hágu a také jsme učinili důležité kroky na pokračování evropského sjednocování. V rámci předsednictví rady jsme spolupracovali s Evropskou komisí i s Evropským parlamentem, eh, poněvadž jsme se stali spolu zákonodárcem při realizaci stokholmského programu. Eh, řecké předsednictví by nyní mělo dospět k závěru jednání o důležitých zákonných aktech tím, eh, že také spojíme, propojíme a zapracujeme eh, postoje členských zemí k budoucímu vývoji tohoto prostoru eh, spravedlnosti bezpečnosti. Bylo dosáženo leda z čeho v oblasti vnitra a justice. Eh, mohl bych hovořit o vstupu a Eh, setrvání na našem území v případě čl- lidí ze třetích zemí, kteří zde mají zaměstnání, eh, ochrana eura proti falšování. Eh, přijali jsme novou legislativu a nahradila to předchozí. A také jsme předložili návrh na dočasné zmrazení kont v rámci zajišťování pohledávek. A také jsme přepracovali rozhodování o právní příslušnosti v občanskoprávních záležitostech. A také jsme se shodli s radou a s parlamentem a očekáváme, že tato rozhodnutí budou schválena na plénu parlamentu. A Eh, také jsme se dohodli na dalších podrobnostech k ostraze námořních hranic v rámci Frontexu. A toto je také nyní eh, předmětem jednání a očekáváme schválení na dubnovém plénu. Je to eh, důležitý krok Evropské unie v oblasti lepší ostrahy vnější hranice. Závěrem ještě k zpracování dat. Jde zejména osobní data a jejich zpracovávání příslušnými orgány. Jde tady zejména o záležitosti eh, trestní a o svobodný, svobodné nakládání s daty. Řecké předsednictví tedy leda z čeho dosáhlo a podařilo se nám také v některých věcech urychlit jednání rady. A nyní, eh, pokud se týče budoucího programu navazujícího na program Stockholmský, já eh, na základě dnešního jednání se domnívám, že eh, to, co zde máme v podobě legislativy, se nyní musí začít využívat výzvy je třeba eh, zvládat v rámci vzájemné důvěry, společné zodpovědnosti a solidarity a je třeba také eh, se postarat o zajištění na jedné straně základních práv a na druhé straně bezpečnosti. Eh, prostor práva, svobody a bezpečnosti je prostorem, v němž Evropská unie prokázala značný pokrok. A teď je třeba ještě prokázat, eh, že se to osvědčí za podmínek, které jsou méně příznivé než v budoucnosti a za narůstajících eh, politických pochyb o praktické spolupráci členských zemí. Já vám děkuji, pane Virvidakise, Děkuji všem těm poslancům, kteří zde vytrvali až do konce. Děkuji vám za spolupráci a uvidíme se příště.